Vážení kolegové, navrhuji, abychom tedy zahájili naši schůzi. Pořad jednání jste obdrželi tak, a nedostala jsem z vaší strany žádné připomínky, takže budeme, půjdeme podle něho, včetně hlasování, tak jak je navrženo. Jediná informace, kterou bych vám chtěla předat, je, že povedeme společnou rozpravu s kolem textu pana Kristensena a pana Lejarika, body 5 až 6, tak jak to probíhalo u první výměny názorů. Pod bodem 2 schválení zápisu ze schůze konané dne 22. února 2010, tak tento zápis jste dostali. Ta schůze se konala předsednictví paní Lin, takže já nemohu posoudit ten zápis, ale obdržela jsem žádné připomínky z vaší strany, takže ho považuji takto za schválený. Pod bodem 3, což jsou sdělení předsedkyně, tak bych měla tři sdělení pro vás. Nejprve bych vám chtěla říct si, že ve vašich materiálech naleznete výměnu názorů, kterou jsme vedli se španělským předsednictvím 27. ledna. Toto sdělení je k dispozici ve třech jazycích, a to v Němčině, v angličtině a ve francouzštině. Ve stejném duchu najdete ve vašich materiálech také sdělení týkající se delegace, která cestovala do Spojených států v rámci práce Organizace spojených národů 3. až 5. února 2010 a toto sdělení je k dispozici ve čtyřech jazycích, a to v angličtině, francouzštině, v němčině a ve španělštině. A nakonec poslední sdělení, které mám pro vás, se týká zápisu z neformální rady EPSCO, která se konala v Barceloně 28. a 29. ledna letošního roku, na které a které jsem se zúčastnila jakožto zástupkyně tohoto výboru. Účastnila jsem se práce. To sdělení je k dispozici v angličtině, ve francouzštině, v němčině a ve španělštině. Pokud nemáte žádné další body, které byste chtěli doplnit na, za, na úvod, tak navrhuji, abychom se věnovali nyní bodu čtyři. To znamená, abychom se zabývali pozměňovacím návrhy, které byly přeloženy ke zprávě paní Režiny Bastos o obecných ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení. Připomínám, že je to dokument, kde jsme požádali o zesílenou spolupráci a souhlasili jsme, bohužel nám odsouhlasili pouhý pouhé, pouhé stanovisko. Výbor REGI je příslušný výbor v této věci a museli jsme souhlasit jeho stanovisko na schůzi 17. a 18. března. Bylo předloženo 26 pozměňovacích návrhů ke zprávě paní Bastos a já bych jí nyní dala slovo, aby nám představila tyto pozměňovací návrhy. Takže prosím, máte slovo, paní Bastos. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří pracovali na této zprávě a předložili pozměňovací návrhy, kteří určitě také přispějí ke zlepšení mého stanoviska naše stanovisko by mělo umožnit zjednodušit politiku fondu soudržnosti a zejména by mělo postup, umožnit postupovat rychleji, flexibilněji a efektivněji při provádění těch programů mělo by se zabránit negativním dopadům na zaměstnanost v členských státech. Bylo tedy předloženo 26 pozměňovacích návrhů, jak již bylo řečeno, souhlasím s pozměňovacím návrhem 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 a 26. Pozměňovací návrh 5 provádí zlepšení finančních nástrojů, které jsou k dispozici pro dosažení strategie 2020 v oblasti sociálního vyloučení. 7 a 8 se týká udržitelných pracovních míst. Pozměňovací návrh 8 hovoří o malých a středních podnicích. Devítka je pozměňovací návrh, který pre prezentuje prosím. Ano, paní předsedkyně, je mi líto, já jsem se domnívala, že moje tempo je v pořádku, ale zřejmě tedy hovořím příliš rychle. Takže se vrátím k tomu a budu hovořit trošku pomaleji. Takže pozměňovací návrh 10 se týká podniků, které vytvářejí pracovní místa, jedenáctka zdůrazňuje důležitost pravidel pro Evropský sociální fond a zejména pro rychlost jeho reakce v, kriz, v období krize, aby se nespožďovalo provádění programů. Pozměňovací návrh 12 hovoří o optimálním využití finančních prostředků Evropské unie tak aby se rychleji prováděly aktivní opatření na pracovním trhu. Třináctka se týká efektivního využití nástrojů, eh, finančních nástrojů, tedy pro řešení krize. Ve 14. se hovoří o prodloužení lhůty na výpočet eh, finančních eh, rozpočtových závazků, a tak, aby mohly v průběhu provádění programu být uskutečňovány platby oprávněním osobám. Šestnáctka se potom zabývá prostředím bez, bezbariérovým pro postižené osoby. Sedmnáctka je to tež a tam už došlo k dohodě s radou. Toto všechno v podstatě se dá říct, že má pozitivní dopad na život a na zaměstnanost, takže jsme pro tyto pozměňovací návrhy. Naopak jsem proti 6, 15, 17, 18, 19 a 20 proti těmto pozměňovacím návrhům. Tedy pozměňovací návrh 6 protože snižuje nebo omezuje dosah působnosti finančních fondů Eh, z, politi- z oblasti politiky soudržnosti. Jsem, dále jsem proti 15, protože mikrokredity by neměly být součástí tohoto tématu. V 17 ta navrhuje změna výpočtu a nezdá se nám to nejlepší návrh. Osmnáctka se týká technicky spolehlivých výsledků, s tím také nesouhlasím a 19 a 20 je prodloužení lhůt v jejichž průběhu nemůžeme zásadně změnit financo, měnit financování, takže proti těmto jsem. Tedy s těmito rychlým vysvětlením, doufám, že jsem nebyla příliš rychlá tedy, tak jsem se pokusila vám udělat takový úplný rámec toho, o čem se zde hovoří a oč běží. A ještě jednou děkuji všem těm, kteří přispěli tím, že předložili pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Žádá někdo o slovo? Paní Steinbruch. Paní předsedkyně, jménem kolegyně Birgit Zippel, která je tento týden v zahraničí, bych chtěla podat její stanovisko. Vzhledem ke krizi posledních let přechodné stoprocentní financování projektů z Evropského sociálního fondu bylo velmi dobrou myšlenkou. Nyní rada a ještě před parlamentem se shodla a vyslovila se proti tomu, co navrhuje výbor REGI. Z našeho pohledu není, eh, není, nemá smysl trvat na stoprocentním financování, a protože to by vedlo k příliš dlouhé diskuzi. Už uběhlo mnoho času a z tohoto důvodu potřebujeme eh, mít nový přístup a je třeba, abychom eh, umožnili převod prostředků, které nebyly využity z roku 2007. Takže to bylo stanovisko paní Cipl. Embora I když eh, jsem tento návrh nepředložila, já se domnívám, že bylo důležité zachovat stoprocentní financování pro země, kde je vysoká nezaměstnanost. Otázka nenárokování financování pro členské státy, které zaznamenávají vážné potíže sociálního a finančního charakteru, to se mi jevilo jako důležité opatření, zejména v současné fázi vývoje. A samozřejmě vím, že to vše znamená určitou ztrátu času při využívání těchto nařízení. Ale přesto se domnívám, že bychom měli tlačit na radu i nadále na základě tohoto cíle. A kromě toho samozřejmě také je důležité vytvářet mechanismy, které by mohly usnadnit alokaci prostředků a využívání přebytků z minulých let. Já zdůrazňuji, že snížení spolufinancování v období, jako je toto, je špatné, zejména pro ty země, které mají velké ekonomické a finanční problémy, protože tady skutečně hrozí, že nepodpoříme sociálně-ekonomickou soudržnost. A naopak budeme přispívat k prohloubení rozporu a nerovnosti, protože poměrně málo zemí má možnost spolufinancování a nemohou ty, kteří mají peníze, by to mohli využít 100%. Takže takto pouze prohloubíme územní, sociální, ekonomickou nerovnost. Naším cílem by naproti tomu měla být ekonomická soudržnost. Děkuji. Žádá o slovo někdo další? Takže opět dám slovo zpravodajce. Možná ji požádám, zda už v této fázi měla možnost proskoumat možnost spolupráce s příslušným výborem, protože to by skutečně bylo velmi důležité, zejména proto, abychom nepoškodili naši budoucnost. Měli bychom si ověřit, zda v této věci možná více než pouze symbolicky bychom mohli mít eh, skutečnou spolupráci a aby naše pozměňovací návrhy výbor Jury vzal skutečně v úvahu. Pokud eh, máte informace, tak nám to prosím sdělte. Členové výboru za to budou vděční. A já se skutečně budu angažovat, aby výbor Jury přikládal našemu příspěvku v této věci význam, protože v pozadí, jak všichni víte, je reforma Evropského sociálního fondu. A k tomu se vyjadřovat budeme. Konference předsedů skupin rozhodla tak, tak, že s tím nesouhlasím. Musíme se s tím smířit, ale musíme optimalizovat naše možnosti zasahovat do této věci. To jsem chtěla si zpravodajce. Někdo další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i kolegům a kolegyním, které se vyjádřili k pozměňovacím návrhům a vysvětlili, proč některé politické skupiny předložily pozměňovací návrhy a jiné nikoli, zejména pokud je o 100% financování. Domnívám se, že je chválihodné, že jsme dospěli k určitému závěru, protože čas je v této věci významným faktorem. A čím méně budeme ztrácet času, abychom dospěli ke stoprocentnímu financování, a čím méně budeme ztrácet času, než budou prostředky k dispozici členským státům, tím lépe přispějeme v obtížné situa- ekonomické situaci. A pokud je o základní filozofii u spolufinancování nebo stoprocentního financování, o tom budeme muset jednat v budoucnosti. Paní předsedkyně, vy zmiňujete otázku, zda zpravodajka již začala vyjednávat s příslušným výborem. To je eh, s výborem, který odpovídá za reformu fondu fondu soudržnosti a sociálního fondu. Odpověď je nikoli, zatím jsem kontakty nenavázala, myslím, že by se tak mělo stát. Jako výbor pro zaměstnanost máme velkou spoluodpovědnost v této věci a já budu samozřejmě připravena se podílet na jednání s příslušným výborem. Chci kromě toho říci, že to, co je předmětem dohody s radou, je skutečně ve znamení našeho pragmatismu. Musíme, přizpůsob, musíme usnadnit přístup k prostředkům pro členské státy. Já vítám pragmatický přístup socialistů a GUE v této věci, protože nepředložili pozměňovací návrhy, které by znamenaly další pokračování vyjednávání o 100% financování. Děkuji vám. Děkuji, paní zpravodajko. Skutečně rozumím tomu, že jste připravena vyjednávat s výborem eh, Regi, ale měla byste být nejen připravena, ale i dostatečně ofenzivně naladěna. Samozřejmě při zachování veškeré diplomacie, protože regionální výbor nás nebude očekávat, takže my se musíme trošku prosadit. Pokud je o poslední bod, o kterém jste hovořila, to je, že všichni byli mírní a hodní v tomto výboru a neotevřeli otázku 100% spolufinancování. To souvisí s eh, jednotlivými vysvětleními, kterých se nám dostalo, kdy toto finanční řešení je dočasné a z hlediska rozpočtu členských států a cílem tedy pomoci rozpočtu členských států v krizové situaci. Tady vlastně to znamená, že, že jde o odklad. A od, o odklad tedy celkového financování z rozpočtu Unie. A proto původní návrh komise nebyl tak zajímavý. Ale to je bod, kterým bychom se měli zabývat, protože já neříkám, že to bude hlavní směr Evropsk- revize Evropského sociálního fondu, ale měli bychom zabývat tím, zda například v té řecké situaci u, da- u nového nařízení o ESF v takovémto případě by rozpočet Unie financoval stoprocentně. To má samozřejmě rozsáhlé rozpočtové dopady, mnohem širší než to, co jsme vyjednali v plánu obnovy. Ale diskuse v rámci vaší zprávy nám umožní vlastně si připomenout tyto skutečnosti pro naši budoucí práci. Děkuji tedy, paní zpravodajko. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jste předložila a také o těch, které předložili kolegové při našem hlasovacím zasedání zítra. Takže jsme ukončili rozpravu u tohoto bodu pořadu jednání a dostáváme se k bodu 5, kde dám slovo našemu zpravodaji, panu Ole Christensenovi, který se k nám připojil a projednáme 68 pozměňovacích návrhů předložených ke stanovisku, které naším jménem vypracuje pro výbor Ekon o kapitálových požadavcích na obchodní portfolio a resekuritizaci a dohled nad politikami odměňování. Pane zpravodaji, máte slovo. Tak for det, eh, formand. Og tak til mine Děkuji paní předsedkyně a děkuji kolegům za jejich spolupráci, která skutečně výborně fungovala. Budu stručný. Předložili jsme pozměňo, kompromisní pozměňovací návrhy, ale nesouhlasíme se všemi pozměňovacími návrhy, zejména tedy s některými. Jedná se především o proměnlivou část těch bonusů nebo odměn. A já jsem, se, jsem revidoval eh, určitým způsobem ty dokumenty abych skutečně odpovídalo vše to tomu, čem, o čem jsme rozhodli na našem minulém zasedání, protože se zde hovoří také o výboru, který by měl být založen, který by tedy měl existovat ve velkých bankovních ústavech. A to je vlastně něco, co odpovídá tomu, o čem jsme rozhodli na Pittsburghském summitu. Takže já ještě jednou kladu otázku, zda bychom měli nebo neměli podpořit tento návrh. To tež platí pro bonusy a konkrétně jejich proměnlivou část, to je něco, čemu se chceme vyhnout. Ale je to rozhodnutí, které také bylo přijato na samitu v Pittsburghu. To je rozhodnutí, které rovněž bylo přijato na radě. Čili žádám vás, abyste se znovu zamysleli a revidovali tyto dva body. Potom je zde několik drobných detailů, o kterých bych se také rád zmínil. s jednotlivými aktéry, kteří se účastní prací. O tom pravděpodobně budeme moci ještě diskutovat dnes odpoledne, abychom se dohodli před zítřejším dopoledním hlasováním. Je potřeba také hovořit o těch věcech, kde jsme zajedno. A to je vlastně ta největší část. Jsem přesvědčen o tom, že předložíme velmi, nebo že přispějeme velice dobře eh, k práci výboru pro ekonomické záležitosti a doufám, že ekonomický výbor to také zohlední ve své zprávě. Děkuji také sekretariátu za vynikající spolupráci. Byla to skutečně velmi vzácná pomoc pro nás a samozřejmě s potěšením vyslechnu vaše případné připomínky. Děkuji. Je zde někdo z komise, který by se chtěl vyjádřit k tomuto bodu? Já si kladu otázku, zda dáme hned slovo panu Jarikovi, ale také si myslím, že možná v této fázi je trošku zvláštní, abychom smísili oba dva body, protože jsou zde také kompromisní návrhy a pozměňovací návrhy, takže Patriku, pokud s tím souhlasíš, tak nejprve se budeme zabývat zprávou pana Kristensena a teprve potom vaší zprávou. Nicméně to mi nebrání, abyste dostal slovo ke zprávě pana Kristensena, pokud se chcete zapsat na seznam řečníků samozřejmě. A jako první řečník je pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl zaujmout stanovisko ke zprávě pana Kristenzena. Během minulého štrasburského týdne jsme Ole spolu mluvili o kompromisích a zjistili jsme, že je zde hodně věcí, které můžeme podpořit, ale jsou zde některé věci, se kterými se nespokojíme. A možná eh, v některých případech nedošlo ke korektuře. A hovořilo se o nezávislých eh, odměňovacích výborech eh, v rámci organizací. Máme dále problém u eh, pozměňovacího návrhu 2. Je zde kompromisní pozměňovací návrh, který ale zohledňuje jenom návrhy levice, ale nezohledňuje to, co jsme navrhli my. Já souhlasím s kompromisem 10, kde se hovoří o garantovaném odměňování. Já si myslím, že to je velice důležitý bod. A my jsme sem dodali, by, že by to nemělo být zahrnuto do celkové strategie odměňování. Dále bod D. ZD ze slova management se stalo slovo manager, to můžeme podpořit. A dále já jsem kolegům z EPP navrhnul podporu eh, týkající se toho, že by zde měl být zmíněn eh, Evropský European Works Council. dostal si ode mě informaci, že eh, s většinou tedy kompromisních pozměňovacích návrhů souhlasím. My jsme proti kompromisu A a proti kompromisu B ze strany EPP, ale pro C, D a E můžeme hlasovat. Já si myslím, že to setkání, které jsme měli, bylo velice dobré. A já si myslím, že je dobré říct vždy jasně, že s něčím člověk není spokojený, a pokud s tím spokojený není. Ale myslím si, že celkově je zpráva vyrovnaná a je a pravda, ale že bychom měli hovořit o obou zprávách najednou, protože u obou zpráv potřebujeme mít podobný směr. Celkově bych řekl, že můžeme souhlasit. A bylo by dobré, kdyby A a B se mohlo ještě změnit, protože jinak nebudeme moci hlasovat pro tyto kompromisní návrhy. A to by bylo super, kdyby se to změnilo, ale jsem realistický. Euh, ano, ale pane místo předsedo, jak říkáte, hýbat nebo měnit, co? Máte nějaké návrhy pozměňovací nebo, nebo ne, nechcete je, nebo je tam nějaký manevrovací prostor mezi těmi dvěma věcmi. Takže pohnout se, to je důležitý oblast. Kompromisy spočívají v tom, že vlastně se to určitým způsobem sleduje. Já si myslím, že když EEP řekne ano, C a D a E, tak možná bychom ještě mohli něco pozměnit, upravit u Ačka, ale no, uvidíme, no. Ale C, D a E, ano, a u, tě, u většiny ostatních pozměňovacích návrhů také. Jsme pro. Dobře, takže to všechno se musí číst mezi řádky, protože jsem úplně přesně nepochopila, jaký tedy, jaká je tedy ta hra, kterou bychom měli hrát, ale domnívám se, že hlavní zúčastnění nebo protagonisté to nějak sladí, paní Kremarik. Merci. Eh, Já bych chtěla nejprve poděkovat panu Kristensenovi za jeho práci. Děkuji za to, že jste zapojil všechny politické frakce a zejména zelené do pro předkládání, zpracovávání těch kompromisů, které byly dosti obtížné, domnívám se. Já se zdůrazním pouze tu skutečnost, že lituji, že jsme nedošli dostatečně daleko, zejména pokud se týká rámce pro ty bonusy. Zejména o těch mm, tří do no, 50 té, té lhůty, během které by se mělo odložit vyplácení těch bonusů. Nicméně se nám podařilo dosáhnout významného pokroku u pozměňovacích návrhů řadných, zejména zakázání proměnlivých složek zaručených účast zaměstnanců na zpracovávání politiky odměňování, zavedení dvou nebo výboru, nezávislého výboru pro odměňování a zohlednění cílů, e, pokud jde o sociální odpovědnost a odpovědnost v oblasti životního prostředí v hodnocení dlouhodobých výsledků podniku. Takže myslím si, že ty kompromisní pozměňovací návrhy budou zítra tedy majoritní a že se nám podaří tla- vyvíjet takový přátelský tlak na výbor pro ekonomické záležitosti, aby, ten, eh, aby ty návrhy nezůstaly pouze mrtvé, ale aby skutečně byly uvedeny v život. Děkuji. Já jsem chtěla pouze si něco ke kompromisu A, protože já rozumím tomu, že když chceme nějakou změnu nebo pohyb, to, co zde vyjádřil pan Thomas Mann, tak to možná bude, budou určité problémy s tím výborem pro odměň, pro tým zdy, no, pro odměňování. Takže v mém bývalém životě jsem se dozvěděla, že ten výbor, že o těch výborech pro odměňování se již velice dlouho diskutuje a že vlastně to patřilo k těm složkám návrhu první zprávy, kde se hovořilo o otázkách zprávy v Evropské unii. To bylo ještě před Barozovou érou, protože to byla Winterova zpráva. V níž zavedení nebo ustavení takovéhoto výboru bylo již navrženo. A od té doby v, v rámci reakce na krizi jsme si uvědomili, včetně schůze v Bazileji, že otázka propojení mezi dohledem nebo kontrolou rizik a mezi hodnocením odměňování, že to je skutečně velice důležitá záležitost. Proto, aby vlastně se nevyvíjely přílišné pákové efekty na rozvoj rizik a tak dále. Čili se mi zdá možná, že je trošku škoda. A navíc zpravodaj se o tom i zmínil, že v Pittsburghu já vím teď, když američané současně napůl, ale nicméně, protože to jsou věci, kteří, které samotní Evropané vytáhli, tedy vyložili na jednací stůl v Pittsburghu, tak je trošku paradoxní, abychom my sami nerespektovali ty závazky, po který, které jsme žádali od ostatních, aby přijali. A ta otázka toho výboru pro odměňování je jasně uvedena mezi těmi, nebo v těch závěrech z TG20, což je samozřejmě jen taková malá etapa na cestě k celkovému zlepšení řízení. Takže já doufám, nevím, co se bude dít přesně, jaké další vývoj to bude mít, ale že se nám podaří přehodnotit tady tyto eh, cíle ohledně kompromisu A, protože tím spíše, že to je téma, o kterém to, to není zcela tabuizované téma a jsou určití zaměstnavatele nebo vedoucí pracovníci, kteří jsou otevřeni tomuto návrhu, nebo jsou si spíše vědomi toho, že ho musí akceptovat, abych to vyjádřila přesněji tedy. A že musí být eh, ustaveny určité struktury, které pomohou postoupit ku předu. Takže já si myslím, že je maličko škoda, pokud, ohledně zprávy pana Kristensena, aby se nám nepodařilo prosadit ten kompromis. Pane zpravodaj, nebo ještě nějací další kolegové se chtějí vyjádřit, nevypadá to tak, takže dávám slovo panu zpravodaji ještě, pokud si přeje reagovat. Eh, er Děkuji za tyto poznámky. Naprosto souhlasím s vámi, paní předsedkyně. abychom se skutečně mohli dohodnout na posledních dvou kompromisních pozňovacích návrzích. Nevím, ale snad s Tomasem Manem se můžeme odpoledne sejít, abychom dospěli k dohodě, pokud jde o ty dva kompromisní návrhy. Já se každopádně o to chci pokusit. Výborně. Takže když oba odejdete, nebudu se zlobit, nebudu říkat, že tu už nikdo není, aby byl přítomen pokračování naší práce. Budeme tedy hlasovat zítra o tomto návrhu stanoviska. A navrhuji nyní, abychom se podívali na návrh pana Jarika, kde Pět kompromisních pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Chci vyzvat zpravodaje, pokud je o práci příslušného výboru. Je to stanovisko, které vydáváme výboru Jury a zpráva pana Léne bohužel je pouze v angličtině a nakonec byla předložena pouze velmi pozdě. Myslím, že se tak stalo 4. března. A vzpomenete si, že když jsme projednávali vaši zprávu poprvé, stálo nám především o to, aby pole působnosti pokryté zprávou pana Leného z vlastní iniciativy vlastně bylo ve stejném duchu z hlediska těch věcí, na kterých nám zde záleží. Takže já nevím, jestli jste jsem měl možnost eh, podívat na základní text a zda jste ho uvedl do souladu, tedy text, který my máme doplnit. Každopádně do zítřka bychom to měli podrobně probrat, než odhlasujeme vaši zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo, abyste, předlo- abyste nás seznámil s kompromisními návrhy, případně tím, co pod to nespadá. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat eh, všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě tohoto stanoviska. A jsem rád, že jsme dospěli k, k kvalitní dohodě mezi všemi skupinami EPP, ALDE, socialisté, zelení a GUE. Pokud jde o pozměňovací návrhy, zabývám se návrhy tematicky. Návrhy 4, 5, 6 se týkají na odměňování, současného modelu odměňování ve finančním sektoru a přebírání rizika. A to jsme sloučili do kompromisu A, kde je zdůrazněno, že generovaný zisk je vypočen z, krátkodobé, z krátkodobého výnosu, který je odtržen od reálné ekonomiky a situace středatelů. Já nemohu podpořit návrhy 8 a 9, protože dopad systému odměňování na reálnou ekonomiku je negativní. Co se týče pozměňovacích návrhů 11, 12 a 13 jsou združeny v kompromisu B, volají po vytvoření nové finanční struktury, která bude podléhat národnímu dohledu a příslušným deontologickým pravidlům a bude mít závazný charakter. Je důležité, aby náš výbor pro zaměstnanost vyslal jasný signál ve smyslu právě těchto závazných pravomocí v oblasti regulačních úřadů ve finanční sféře. A to se projednává i jinde v Evropě, i ve světě. Proto podporuji návrhy 20, 27 a 28 paní Beres, které podporují tento evropský přístup. Pozměňovací návrhy 14 a 15 připomínají, že komise předložila návrhy o odměňování 30. dubna 2009. Jsou združeny v kompromisu C. V první fázi to připomínáme, připomínáme a také doplňujeme odpovědnost podniků v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí. To je v návrzích 15 a 16 pana Koferatyho, ale také 25 a 26, které jsme sloučili do kompromisu E. Sociální odpovědnost souvisí s bojem proti všem formám diskriminace, jak zdůrazňuje pozměňovací návrh 32, včetně rovnosti odměňování mužů a žen v pozměňovací návrhu 34. A proto podporuji návrh Karimy Deli. Pokud jde o otázku odměňování, což se to co pořadce 18 a 24, ty navrhuji shrnout do kompromisu D, protože pokud se všichni zde shodneme, že odměňování vedoucích pracovníků mělo negativní dopad, protože měl z následek neuměrnou rizikovost, musíme vzít v úvahu i ty formy odměňování, které jsou nad rámec platu. To znamená zlaté padáky, stock options, bonusy a také tedy mimořádné důchody. A to se týká i podniků veřejných, státních a spadajících pod Evropskou unii. To by mělo být zdaněno podle platných předpisů tak jak se děje u výnosu z pracovní činnosti. Abychom tu neměli tedy dvojí metr z kapitálových výnosů a odměňování za práci. Výsledkem by měla být by mě ubaha o zdanění, tak jak činí pan Baltazer a paní Mesmer z EPP návrhu 26, kde je zdůrazněno, že ochrana zaměstnanosti a reálné ekonomiky má zásadní význam, tak jak jsme to také ve zprávě uvedli. A to podporuji, proto příjmy z těchto daní by mohly být směrovány na sociální ochrana veřejné služby, které jsou krizí ohroženy a které jsou současně nástrojem proti ekonomické krizi, jak vidíme. Podle mého názoru odměňování je ot- a otázka odpo- sociální odpovědnosti, odpovědnosti na životní prostředí se týká i zaměstnanců a jejich podíl na jednotlivých eh, rozhodováních. Proto nepodporuji návrh 41, který omezuje tyto aspekty na konzultaci a účast. Zaměstnanci potřebují nová práva vzhledem k ke konkurenci, které musí dnes čelit. Proto přednostují pozměstná 39 a 40, které posilují práva pracovníků a omezují investice na investice ve prospěch zaměstnanosti. Aplikace těchto doporučení by měla být ověřena v jednotlivých podnicích, proto jsem předložil pozměňovací 25, který vytváří víceletý rámec období minimálně tří let, abychom mohli posoudit sociální dopad přijatých rozhodnutí. A tento rámec by měl mít dopad na platy, pokud bude hodnocení negativní. A proto podporuji pozměnci návrh 46 pana Šogora o stropu, případně zákazu zlatých paráků. Z osobního hlediska lituji toho, že v jednání kompromisu jde bylo na úkor myšlenky významnějšího zdanění a progresivního zdanění proměné složky platu, pokud rovné zacházení mezi příjmy z práce a kapitálovými příjmy je nezbytnou první fází. Vidíme dnes dobře, že krize ukazuje, že zdanění kapitálu na vyšším zákonu, než je tomu u práce, je žádoucí v zájmu sociální efektivity, ale také v zájmu ekonomické efektivity. Každopádně vám děkuji za vaše poznámky a za vaši práci. Merci. Děkuji. Paní Deli. Já bych chtěla poblahopřát mému kolegovi, panu Liarikovi, za vynikající práci, kterou odvedl a vyjádřila bych se k těm návrhům. Nebudu hovořit o kompromisních pozměňovacích návrzích, zelení se s nimi v zásadě spokojí. Vítám tu skutečnost, že dnes je napsáno v textu ten strop nebo mezní hodnota příjmů. Pouze je mi líto, že se nám nepodařilo dosáhnout dohody, abychom navrhli vyčíslený strop, tedy nějaké jasn, jasnou hodnotu. Uh, prostě abychom řekli takový a taková je maximální částka. Tato myšlenka se mi zdá mm, dobrá, byla zavedena ve Spojených státech a myslím si, že i v Evropě by bylo dobré, abychom co nejrychleji vedli úvahy tímto směrem. To by znamenalo asi 44 eur, eh, tisíc eur měsíčně, ta průměrná částka. Pokud se týká těch fixních a proměnlivých částí odmě, odměny nebo mzdy, tak vítám ten pozitivní názor zpravodaje, co se týká pozměňovacích návrhů zelených, zejména ohledně zákazu diskriminace, rovnosti mest mezi muži a ženami a zejména pokud jde o boj proti daňovým rájům. Děkuji. Pan Koferaty. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rovněž chtěl pochválit práci pana Lejareka. A chtěl bych říct, že jeho práce nebyla snadná, když se snažila dosáhnout kompromisu. v podstatě můžu s těmito kompromisy souhlasit. Tato práce je skutečně důležitá, protože se podařilo najít rovnováhu mezi dvěma požadavky. To není vždycky snadné. Prvním požadavkem je zavést etické podmínky pro odměňování a propojit toto odměňování s odpovědností, kterou eh, tito lidé musí nést. Na druhou stranu je třeba zajistit transparentnost, která byla v mnoha případech nedostatečná. Transparentnost eh, v celkovém systému odměňování a platů pomáhá vytvoření dobré praxe a konzistentních postupů ve společnosti. Transparentnost pomáhá lidem v tom, že nezneužívají určitých podmínek nebo určitých případů, ve který, se kterými se setkávají ve své práci. Takže tato práce je nesmírně důležitá, kterou odvedl zpravodaj. Potřebujeme mít standardy, které nám pomohou pohnout se dále dostat se ze situace, kterou jsme zdědili z minulosti a která způsobila mnoho problémů ve finančním systému a v bankách, stejně tak jako v oblasti služeb a ve zpracovatelském průmyslu. Je to všeobecný problém. Je třeba, aby zde byla konzistentnost, souvislost mezi úrovní uznání odměňování na jedné straně a, od, a, a úrovní odpovědnosti na straně druhé. Domnívám se, že musíme bojovat proti té myšlence, že odměny závisí jenom na návratnosti. Je třeba, abychom zde brali v ohled také sociální odpovědnost. Některé firmy mají systémy odměňování, a které neodrážejí a úroveň odpovědnosti daného pracovníka. Nechceme, aby byl systém méně flexibilní. Nepodaří se donutit lidi, aby se chovali správným způsobem a pouze tím, že omezíme flexibilitu. Je třeba, abychom zde měli jasné morální hodnoty a abychom postupovali konzistentně a poukazovali na to, co je morálním chováním. Já si myslím, že pan Le Jarik eh, skutečně udělal krok správným směrem. A dostali jsme se ale do situace, kdy musíme skutečně eh, poukázat na tyto problémy. Děkuji, dávám slovo panu Krocmanovi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Spravodajka Gesine Meissner za ALDE je ve Washingtonu tento týden a požádala mě, abych ji na tomto místě zastoupil. Paní Meissner s ohledem na hospodářskou krizi se domnívá, že je důležité hovořit o eh, morálních otázkách odměňování. Eh, je třeba ale nepřehánět reakce. Eh, přehnaná kontrola státu v soukromém sektoru by totiž nepřinesla nic a dobrého. Je třeba nezapomenout na systém subsidiarity. Je třeba mít na mysli to, že za odměňování jsou zodpovědní v, prvé, řadě podniky. V jednotlivých členských státech existují různé struktury, různé systémy. Máme velké podniky, máme malé a střední podniky, ve kterých je systém odměňování velice odlišný. A nesmíme mít na paměti pouze eh, přehnané bonusy bankéřů ve Spojených státech. Eh, je třeba mít na paměti to, že v průměru odměny nejsou tak eh, veliké. Podívejme se například eh, na odměny v maloobchodě nebo na jedné straně, nebo na odměny v chemickém průmyslu na straně druhé nebo v bankovnictví. Diskuze, kterou musíme vést, není jenom diskuze týkající se odpovědnosti podniků, ale eh, také diskuze týkající se odpovědnosti eh, státu. Je nutné, aby odměňování v budoucnosti bylo stanovováno z části také akcionáři, protože tímto způsobem dochází k delegování odpovědnosti na lidi, kteří ručí svým vlastním kapitálem. A Stínová zpravodajka v podstatě souhlasí s tím, co říkal pan Baltazar stínový zpravodaj EPP. Paní Meissner také podporuje kompromisní návrhy, které byly předloženy. Děkuji. Merci. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Pascal Gruny, potom panu Lemérovi. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Mě skutečně velmi zajímalo to stanovisko pana Lejarika. Je pravda, že po té finanční krizi, která přerostla v hospodářskou a v sociální krizi, se skutečně projevilo to špatné řízení v bankovních institucích. Musíme se skutečně podrobně podívat na to, jak ta aktiva jsou spravována. Pokud se týká odměňování, tak souhlasím s tím, že je potřeba, aby byly v nějakých reálných proporcích, aby ty odměny byly spojeny také s odpovědností a s výsledky samozřejmě a že ty odměny musí být také určitým způsobem akceptovatelné pro občany, ale na, naopak naprosto nesouhlasím s tím, že by se měly stanovit stropy těch odměn, protože bychom zpracovali určité hodnocení podle obratu, e, výsledku a tak dále. A myslím si, že toto je obtížné a kladu si otázku, zda kolegové předtím, než se zabývali těmi vedoucími pracovníky bank, kteří mají, nesou rizika, kteří odvádějí obrovskou práci, zda skutečně třeba se podívala na to, jaké jsou odměny ve fotbalových klubech, které jsou také enormní a Myslím si, že skutečně bychom se měli podívat pro příklady do USA. Takže já se domnívám, že v této zprávě jsou velmi zajímavé věci. Nebudu moci hlasovat pro všechny tyto návrhy, protože je to příliš striktní, příliš závazné. Například pozměňovací návrh 16 si myslím ale, že dobře odpovídá tomu, co si přeji. To znamená, jsou to ta opatření sice závazná, ale taková, aniž by zaváděla nějaké stropy, nějaké mezní hodnoty. Takže tento pozměňovací návrh podpořím. Děkuji, pan Lemer, potom pan Tomas Mann. Sorry, I didn't quite catch the name. Uh... Omlouvám se, nerozuměl jsem své jméno. A mnohokrát děkuji. a budu hovořit paní předsedkyně svým jazykem, pokud proti tomu nic nemáte. Chtěl jsem říct, že jsem překvapen touto diskuzí, když ji sleduji. Nejdříve mě překvapilo to, co znamená deontologický. Já jsem studoval 65 let studuji anglický jazyk a nemyslím si, že existuje takovéto anglické slovo a pokud ano, nechápu, co je jeho význam celá diskuze vychází z předpokladu, že banky a další finanční instituce jsou plně odpovědné za problémy, kterým čelíme. Myslím si, že bychom měli vzpomenout na to, že to nebyly jenom banky a finanční instituce, které to způsobily. Tento problém začal v Americe, kdy prezident Jimmy Carter a jeho následovník podporovali úvěrové instituce, aby půjčovaly těm, kteří si nemohli dovolit splácení. Alan Greenspan a držel úrokové sazby příliš dlouho a to mělo odpovídající dopad a tím tyto opatření přispěly k bublině. A finanční instituce učinily e, špatná rozhodnutí, ale nejsou jediné, které jsou za to odpovědné. A stát má stanovovat úrokové sazby a má učovat měnovou politiku a má také regulovat finanční trhy. A státy, ani tento parlament, ani tento výbor nemají ale upravovat úroveň odměňování ve finančních institucích. Já bych chtěl, já jsem původně měl Eh, záměr souhlasit s panem Krojcmanem a tím ho strapnit. Tento výbor nemá stanovovat úroveň odměňování. Stejně tak eh, tento parlament ani tento výbor nemají stanovovat míru daní. A celá myšlenka jednotných daní je myšlenka, která nebyla nějak vysvětlena nebo opodstatněna my v Evropské unii nebo v tomto výboru můžeme diskutovat o daních, ale já si myslím, že to je naprosto absurdní a skandální. takže já budu mít velký problém, abych podpořil návrhy v této zprávě nebo kompromisní pozměvací návrhy. Děkuji, milý kolego. Mám tu odborníka po boku na řečtinu, který mi říká, že deontologie pochází ze staré řečtiny. A já vám přečtu definici, kterou máme ve malém slovníčku, soubor pravidel a povinností pro profesi. U lékaře to značí povinnosti lékaře, platí to pro všechny profese. Předpokládám, že to také platí pro profesy na finančních trzích. Pan Tomas Mann a paní Moha. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, řekl anglicky Madame Chair nebo francouzsky Madame la Présidente, i když belgičané říkají Madame le Président. Takže paní eh, předsedkyně, Eh, děkuji za vaše vysvětlení. To, že zde nemůže být pan Kreutzmann, nemá co dělat s tím, že by nechtěl diskutovat, ale musel do jiného výboru, protože tam má projev. Z tohoto důvodu zde není, to mi vysvětlil. Pokud jde o obsah, chtěl bych poukázat na jednu věc. Jsou podniky, které nesou velkou odpovědnost především a poté, především tehdy, když jsou malé a střední podniky. Tyto podniky nesou odpovědnost také v těžkých eh, dobách, ale jsou zde také podniky, kterým je situace jedno. Zkrátka jenom chtějí, chtějí vydělat peníze. My se musíme vydělat, vydat tím směrem, abychom mohli říci, kdy co, co mají dělat podniky pro naše sociální tržní hospodářství. A to, to souvisí úzce také s odměňováním. Během krize jsem vedl diskuzi s někým, kdo nese odpovědnost v bankách. Já jsem se ptal, je odměňování odpovídající a on e, řekl, řekl, že banky vyplácejí bonusy e, jenom tehdy, pokud si banka udrží určitého zákazníka čtyři roky. Takže Není to nic rychlého, nic, kdyby došlo k nějakému prodeji a okamžitě byly bonusy. Je to věc, která je dlouhodobá. Je to věc vytváření partnerství. A to si myslím, že je zcela zásadní, protože dlouhodobý aspekt a trvale udržitelný aspekt, to je něco, co na tomto místě potřebujeme. To je zcela zásadní věc, ale myslím si, že s výškou bonusu nic neuděláme. A pokud pracovníci v podniku nesou odpovědnost, a potom této odpovědnosti využijí v krizi. Někteří říkali, nyní se musíme vzdát peněz, nyní musíme bonusy snížit a ve chvíli, kdy se dostaneme eh, z krize, eh, budou tyto peníze opět, opět vyplaceny, protože už eh, bude z čeho. Já si myslím, že to je správná myšlenka a souvisí s etickými hodnotami. Musíme mít na paměti to, že zde existují velké rozdíly, ale my musíme sázet na podniky, které nesou etickou odpovědnost. A takovéto podniky by měly dostat naší podporu. Já jsem velice rád, že to zpráva zohledňuje. My jsme ale ze strany EPP předložili některé pozměňovací návrhy, které podle mého názoru učiní tuto zprávu ještě vyrovnanější. Eh, Děkuji. Paní Moha paní Deli chtěla opět vstoupit do rozpravy. Není to obvyklé, ale můžeme jí vyhovět, paní Mova. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že tato zpráva je globálně velmi zajímavá. V té ekonomické bouři, kterou jsme zažili na celosvětové úrovni, a sdílím to, co řekl Thomas Mann zcela nedávno a co řekla Pascal eh, Gruny před chvílí. Zdá se mi, že bychom měli zamezit tomu, abychom všechny zařadili do tábora zločinců a vrahů. Jde o etiku a deontologii v podnikové oblasti, v oblasti bankovnictví s jasnými a naprosto přípustnými, srozumitelnými pravidly pro všechny. Avšak přitom musíme eh, mít úctu k tomuto prostředí, protože právě toto prostředí vytváří pracovní místa a to následně také generuje platy zaměstnanců těchto finančních institucí. Musí mít tedy příslušný prostor, určitý rámec samozřejmě, ale etická deontologická pravidla a nepodvazujme a neomezujme vše, co by bylo příliš závazné, pokud jde o platy. A co by brzdilo ekonomickou dynamiku, kterou potřebujeme trocha regulace neuškodí, příliš mnoho regulace, to by bylo v rozporu s našimi kolektivními zájmy. Avšak pokud jde o pozměňovací návrh 16, osobně zaujmu stejný postoj jako paní Gruny a to také ze stejných důvodů. Děkuji. Paní Deli, chtěla bych připomenout, že za dva roky finanční krize stála zaměstnání deseti milionů zaměstnanců, kteří po ničem nevolali. A souběžně jsme byli svědky toho, že postupy, které jsou naprosto neslušné, zejména odměňování dílerů v londýnské City, které se zvýšily o 50% v roce 2009 oproti roku 2008 a dosahují 7 miliardů 7 miliard euro. A v Paříži to představuje 1 miliardu euro a pohybujeme se v prostředí naprosto neslušném. A zde hovoříme o deontologii. Odkazujete na Spojené státy. Já chci připomenout jednu věc. V období krize v roce 1942 Roosevelt vytvořil maximální plat, což snížilo rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími. Takže deontologie to je i otázka sociální spravedlnosti a tento návrh se týká finančních služeb, takže fotbalisty probereme někdy jindy. V jiné směrnici. Děkuji. Děkuji, pan Clark. Děkuji, paní předsedkyně. I já jsem se potýkal s důvody a s pojmem deontology a podle úvodního stanovení I, tedy Máme povinnost transparentnosti rizikového řízení a povinné péče při výkonu, při výkonu práv s eh, akcionářů. Milí kolego, paní předsedkyně, vy čtete zprávu pana Léného. Já hovořím vaším jazykem, takže si nemusíte brát sluchátka, říká paní předsedkyně. Čtete zprávu pana Léného, což je zpráva z hlavního výboru. Není to zpráva pana Lierke, ale tady se vysvětluje deontologie. Mohu pokračovat? Vzhledem k tomu, že deontologie je, jak je uvedeno, je naprosto příhodné, aby podniky si nechali poradit od těch, kteří analyzovali, jak je zde uvedeno, a které předložili návrhy. Ale Není třeba jim přikazovat přijímat určité opatření, říkat jim, co mají dělat a tento výbor, aby vytvářel rámec, který by ukládal podnikům, jak mají postupovat. To je něco zcela jiného. A já bych to naprosto a bez zbytku chtěl odmítnout. Děkuji vám. Děkuji. Přeje někdo další vystoupit? Paní Reně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, jenom doplnit jednu věc. Nechci opakovat veškeré argumenty. Jedná se o jeden aspekt, který považuji v této souvislosti za velmi důležitý. Jedná se o gender mainstreaming, tedy o to, aby v této zprávě se odrážela role žen. Znamená to tedy, že komise by měla převzít úkol podporovat ženy ve vedoucích pozicích. Já se domnívám, že s ohledem na to, k čemu došlo během hospodářské a finanční krize, vzhledem k tomu, k čemu došlo, je to aspekt, který bychom v každém případě měli zohlednit. Um, merci. Ano, děkuji. Žádá ještě někdo jiný o slovo? Pan Rozas. Uh, thank you. I... Děkuji. A já bych se chtěl připojit k diskuzi o deontologii a o tom, že to není anglické slovo. Já bych chtěl říct panu Helmerovi, že Anglický jazyk, i když jsem z Irska, je také mým rodným jazykem. Asi 50 slov, které najdete v anglickém slovníku, je původem z francouzštiny. Ano, ale francouzština má zase nějaké společné kořeny s řečtinou jak eh, říkáme, tak to jsou ty jazyky, které patří k našemu kulturnímu dědictví a jazykovému dědictví. A vlastně mnoho z těch, některé z těchto jazyků jsou vlastně románské nebo jazyky, které mají původ v latině nebo tedy v středo moří, ve středomoří, tedy kol, v oblasti kolem středozemního moře. Možná, že to je také užitečné připomenout. Tak žádá ještě někdo jiný o slovo k tomuto tématu. Není to tak, takže dávám ještě jednou slovo našemu zpravodaji. Já chci pouze vám všem poděkovat za to, že jste se účastnili této rozpravy. Měl bych pouze dvě nebo tři malé připomínky. Samozřejmě ta otázka, která zde zazněla ohledně eh, různých typů podniků, které existují, tak samozřejmě to se netýká úplně všech. Netýká se to řídících pracovníků malých nebo středních podniků. Všichni víme, že ti nemají o moc větší mzdy než jejich pracovníci nebo stejné mzdy jako zaměstnanci, takže těchto se to netýká. Za druhé, co se týká otázky, zda regulovat nebo ne. Ano, vedeme o tom rozpravu, vyjadřujeme stanovisko. Je potřeba vědět, co chceme. Pokud bychom nebyli zvoleni lidem, lidmi tedy, kteří mají vlastně řídit subjekty Evropské unie, samozřejmě potom bychom nevedli tuto rozpravu, pokud se domníváme, že je potřeba zorganizovat určitým způsobem Evropskou unii a tedy regulovat nebo stanovovat legislativu, tak to je vlastně reprezentativní demokracie, jsme zástupci lidu tedy. Ale co já konstatuji, že bychom neměli jen tak nechat to plynout, protože jak zde někdo uvedl před chvílí, já v této době konstatuji, že když se zvýší daně pro, lidský, pro řecký národ, to je TPH, tedy daň z přidané hodnoty, tak bychom neměli žádat další srážky nebo další dávky, které se, by se měly vytvářet v této situaci. Další připomínka je, že to, co, o čem zde diskutujeme, o tom se diskutuje i na jiných úrovních, vyšších než tady, protože se o tom diskutovalo na G20 dvakrát, také o tom hovoří evropské instituce včera na radě pro a samozřejmě se o tom diskutuje také ve Spojených státech. A všichni vidí, že existuje zde nutnost přijmout rozhodnutí legislativního rázu, protože jinak bychom vlastně šli cestou do džungle tedy. A to bych eh, nedoporučila, protože já jsem proti tomu na <laughs> la zákonu džungle, protože vím, že oběti jsou stále stejné. To znamená ti, kteří vlastně žijí jen z práce nebo z důchodu. Nicméně děkuji za vaše příspěvky, které byly velmi konstruktivní a pozitivní. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu stanoviska na naší hlasovací schůzi zítra. A nyní se dostáváme k bodu 7. A to mě vede k tomu, že dám slovo našemu kolegovi Sergiovi Koferatimu ohledně jeho stanoviska k výboru pro výbor Ekon týkající se dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení. Takže, pane zpravodaji, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří mi poslali své připomínky k textu, který jsem rozeslal. A kteří předložili pozměňovací návrhy během období velice dobré spolupráce. Velice mě jejich připomínky potěšily. Musím říci, že většina pozměňovacích návrhů, které jsem dostal, od předsedkyně a dalších kolegů. Mají za cíl dále rozvinout můj text velice pozitivním způsobem. Já jsem se pokusil vypracovat eh, některé kompromisní části nalézt řešení, na, které, na kterých se můžeme všichni shodnout. A kolega, který předložil pozměňovací návrh, eh, nebo kolegyně, která předložila pozměňovací návrh, který mi připadá nepřijatelný, je paní Figuerero. Naše základní názory jsou totiž velmi odlišné. Samozřejmě naše názory jsou legitimní. Ale názor paní eh, Figuerero je velmi odlišný. Také od názoru ostatních kolegů. Takže se obávám, že nemohu přijmout návrhy paní Figuerero. Pokud jde o ostatní návrhy, myslím si, že máme dobré kompromisy. Nyní bych se chtěl soustředit na jeden prvek, který souvisí s diskusí, kterou jsme vedli. O dvou kompromisech. Nedosáhli jsme schody, o které jsem si myslel, že bude snadné ji dosáhnout odkazuji na kompromis C a kompromis E. A nedosáhli jsme schody u věci, která se týká jak C, tak E. Doufám, že vám nebude vadit, pokud Využiji tento čas, který mám k dispozici, proto, abych se vrátil k prvku, k tématu, a které nezískalo podporu. Je to otázka odměňování. Je to téma velice podobné tomu, o čem jsme právě diskutovali u předchozího bodu. Chtěl bych zdůraznit základní prvek obsažený v kompromisech. Toto téma je nesmírně důležité v období krize. Je podstatné, abychom měli k dispozici nástroje, které nám umožní, abychom regulovali distribuci majetku, který získáme prostřednictvím daní nebo který se získá v nějaké firmě, ať už je to prostřednictvím kolektivního vyjednávání nebo ať už se jedná o systémy sociálního zabezpečení. Základním cílem je zde, aby občané mohli si zachovat určitou životní úroveň. Jsou zde různé způsoby, jak eh, bránit životní úroveň občanů a jejich platy. Jsou zde velice rozmanité nástroje, které se liší mezi jednotlivými členskými státy. Ale základním bodem je, že bychom měli každému umožnit, aby mohl vést důstojný život. Je třeba, abychom k tomu měli nástroje. Odkazuji na sociální zabezpečení, které musí zavádět vlády. To zahrnuje také například vyplácení důchodů. je třeba, aby platy odpovídaly stupni eh, profesionálních dovedností dané osoby. A také a eh, úrovni a eh, produktivity a, a délce pracovní doby. Odměňování musí souviset s celkovým výkonem daného člověka. Musíme zde mít správný vztah mezi výkonem, výsledky a odměňováním. Já se domnívám, že to je něco, na čem se většina z nás shodne. Neznamená to autonomní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je třeba zde zohlednit konkrétní kritéria a podporovat dobrou praxi. to je záměr, který sleduji svými kompromisními pozměňovacími návrhy. Já nechci, abychom měli restriktivní závazná pravidla. Mám určité profesní zkušenosti, dlouholeté profesní zkušenosti a vím, že něco takového by nefungovalo. Myslím, že to je téměř všechno, kromě pozměňovacího návrhu paní Figarero, souhlasím v podstatě se všemi ostatními pozměňovacími návrhy. Myslím si, že jsou skutečně velice pozitivní a velice si jich vážím. Děkuji, pan Helmer. Děkuji mnohokrát. Možná vás budu oslo- oslovovat jako paní předsedkyni. Chci poděkovat panu Kofrátymu za skvělou práci, ale když se dívám na návrh a na kompromisní pozměňovací návrhy, eh, ukazuje se, že upravená zpráva vlastně říká na jedné straně, čelíme velmi vážným problémům a členské státy musí dát do pořádku své fiskální záležitosti, jinak se sníží výdaje rozpočtu. A vedle toho říkáme, není možné omezit výdaje zde a jinde. A nejsem si tedy jist, čím jsme vlastně přispěli k řešení ekonomických problémů, protože jsme si stanovili dva cíly které jsou žádoucí a které jsou jasně v rozporu. Souhlasím s tím, že většina vlád v Evropské unii by měla snížit výdaje, aby si zlepšila fiskální situaci. Ale neměli bychom toto tvrdit a uvádět současně výčet oblastí, kde není možné snížit výdaje. Což znamená, že vlastně žádné výdaje ne, nemůžeme snížit. Buď chcete snižovat výdaje, nebo nechcete. A zejména mě zaujalo, že když se díváme na pozměňovací návrhy, většina z nich doplňuje nové cíle, nové formulace. Stává se to typickým vánočním stromečkem, kde zejména levicoví poslanci dokážou zavěsit všechny své oblíbené hračky a stromeček je krásně vyzdobený a žádají věci, které by chtěli stejně. A oni sami uznávají, že prostředky, fiskální, které mají vlastně zajišťovat tyto cíle, jsou omezené. Takže já bych chtěl říci závěrem, že nevidím, kde tato zpráva v současné podobě nebo tak, jak bude upravena, nevím, v čem by mohla pozitivně přispět k řešení problémů, kterým čelíme a potížím, kterým čelí evropský občan. Děkuji. Děkuji, milí kolego, za tento příspěvek do rozpravy. Pan Handl. Paní předsedkyně, milí kolegové, já bych se chtěl vyjádřit ke třem tématům v rámci této zprávy. Velmi děkuji zpravodaji za to, že se vyjádřil k tomu, že by měly ty sociální systémy být efektivní, zejména v období krize a pokud tedy to ty finanční základy umožňují. Nicméně v této souvislosti bych chtěl poukázat na to, že se nejedná jen o ty systémy, které jsou vlastně určeny k těm sociál, té sociální oblasti, ale musíme se soustředovat také na oblast penzijního pojištění nebo zdravotního pojištění. To určitým způsobem chybí v té zprávě a měli bychom mít možnost to ještě zlepšit. Potom je zde také číslo 10. V těchto souvislostech já bych si přál, aby zpravodaj se odkázal poněkud jasněji na to, co udělal komisař Almunia, a aby se také v tomto výboru jasně formulovalo, že právě otázka penzijního odchodu do důchodu v 65 letech jich proběhlo a potom jsou zde snahy o další zvýšení penzijního věku, tedy odchodu do důchodu, to bude ještě nutné, to znamená, že lidé vlastně dnes v aktivním věku nesou eh, určitou tuto zátěž, čili já bych si přál, aby se tímto zpravodaj ještě intenzivněji zabýval. Další pomá- připomínka jsou, hovořil, pau, kritizoval paušálně pozměňovací návrhy Ildy Figurejdo. Nazal na to, že ta kritika není až tak zcela oprávněná, dokonce, že je nesprávná. Pokud je o pozměňovací návrh 9, tam je jasně uvedeno, nebo moje kolegyně Ilda Figurejdo jasně uvedla, že rozvoj kvalitativních, náročných veřejných zařízení to vlastně bylo zahrnuto do kritiky těch pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že právě ve výboru pro sociální záležitosti, právě v souvislosti s globální chudobou ve všech zemích a tak dále, že právě tyto systémy vysoce náčení kvalitativní a veřejně přístupná zařízení, že toto je právě velmi důležité k boji proti chudobě. A poradil bych skutečně zpravodaj, aby právě v souvislosti uh, tady tím bojem proti chudobě a proti vyčleňování eh, se ještě, ještě přehodnotil tu kritiku těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. A Madame... Nyní dávám slovo paní Jaslověcké. Děkuji, paní předsedkyně. Je mnohem jednodušší říci Dana. Bude jednodušší říci Dana, protože vím, že mé příjmení je velmi obtížné. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve stanovisku pana Koferátyho týkající se sdělení Evropské komise týkající se dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí mi schází eh, likvidita veřejných financí, skutečnost, že nezdůrazňujeme to, co vyvolává ekonomický růst, odkaz na stárnutí populace a prodlužování období profesní aktivity, solidarita mezi generacemi, sledování stavu veřejných financí a příslušné závazky v oblasti důchodu. Proto jsem předložila devět pozměňovacích návrhů týkajících se reformy penzijních systémů. Vy hovoříte o dvou pilířích, já navrhuji tři pilíře, veřejné finance, finanční trhy a systémy zaměstnanecké. A to je systém, který je mnohem širší a který bude schopen financovat penzijní systém. Další pozměňovací návrh se týká politiky přestěhovalectví. Podle vás jde o lék demografických problémů. Já si myslím, že bychom měli mnohem lépe využívat eh, potenciálu lidských zdrojů, obohotit tento potenciál a nevyhledávat pouze řešení v procesu migrace. Zdůrazňuje kromě toho bod poměrně významný. Mám na mysli sledování veřejných výdajů. souvisejících mimo jiné se současnými či budoucími závazky zejména v oblasti sociální. Jsem velmi vděčná za spolupráci s vámi, pane kolego. Ta spolupráce s vámi, pane Koferat, je vynikající. Byly, při, bylo připraveno šest kompromisních návrhů a ve všech navrhujete stejné řešení jako my. Pokud jde o kompromis A, B a D, k tomu se plně připojeme. A vzhledem k textu dalších kompromisních návrhů C, E a F, některá z těchto pozměňovacích návrhů jsou v rozporu eh, s linií skupiny EPP a proto se s nimi nemůžeme stotožnit. Pokud je o C, nemůžeme souhlasit s odkazem na fiskální politiku, která chrání platy, důchody a podporu v nezaměstnanosti. Vy jste řekl, že těžko chápete, proč nejsme pro. Já to vysvětlím. V rámci kompromisu E neschvalujeme odkaz na podporu spravedlivého platu, spravedlivého odměňování. Taková formulace bude skutečně moci být vykládána různě a vyvolá to naprostý chaos. A pokud je o kompromis F, odkaz na navrženou politiku financí, zejména veřejných, které by se opíraly o přerozdělování příjmů. To je nepřijatelné. Krize ukázala, že právě v zemích, kde probíhají změny, mimo jiné v oblasti důchodové, tak tyto země procházejí kri- krizí mírněji. Měli bychom spíše vyhledávat řešení taková, která nezhoršují životní podmínky důchodců. Naopak bychom měli všemi možnými reformami a změnami zvyšovat jejich životní úroveň. A obávám se, že to, co navrhujete, tedy zmrazení stávajících zásad, by bylo nebezpečné jak pro ekonomiku, tak pro jednotlivé příjemce dávek. A proto nesouhlasíme s třemi pozměňovacími návody, které jsem uvedla. Děkuji. Um, Děkuji, paní Ovír. Děkuji. Budu hovořit svým rodným jazykem. Chtěla bych poděkovat panu Koferatimu za jeho stanovisko. Chtěla bych říci, že 99 tohoto dokumentu je um, velice dobře vyrovnaných. Naše politická skupina toto stanovisko podpoří. Domníváme se, že se musíme snažit skombinovat politiku hospodářského oživení s opatřeními proti nezaměstnanosti. Je jasné, že počet kvalitních pracovních míst zvýší efektivitu a zlepší situaci hospodářství. V tomto stanovisku se hovoří o fiskální politice. Logickým způsobem. Nemůžu um, říci eh, ještě nic eh, na závěr, ale měla bych jednu otázku. Paní Linz předložila některé pozměňovací návrhy a já nechápu, proč pan Koferaty nepřijal pozměňovací návrh číslo 4, protože je velice podobný jeho vlastním názorům. Tento pozměňovací návrh pouze vyjasňuje myšlenky pana Koferatyho. Děkuji. Děkuji. Chce ještě někdo další se vyjádřit? tomuto? Nezdá se, takže v tomto případě dám ještě slovo zástupci komise, který je zde. Tak pane Konteso, máte slovo. Um, I, first of all, Nejdříve bych chtěl uvítat návrh stanoviska, které připravil pan Koferaty. My se domníváme, že tento návrh vysílá odpovídající signály. Neměl jsem doposud příležitost podívat se na kompromisní pozměňovací návrhy a proto bych chtěl říci něco jenom na základě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy předtím. Samozřejmě vítáme že se zde navrhovatel soustředí na rovnováhu fiskální politiky a veřejných financí. Především s ohledem na stárnutí populace. To bylo zohledněno v některých pozměvacích návrzích, a také v návrzích pana Koferatyho. To je, myslím, velice důležitá otázka. Během diskuse někteří hovořili o mzdách. Můžeme se zamyslet nad tím, jaká politika může být užitečná proto, abychom se vyrovnali s nerovnováhou v krátkodobém výhledu. Je třeba mít na paměti, že mzdy by měly záviset na vývoji produktivity a také A to tedy také zohlednil pan Koferaty a my to podporujeme, protože mzdy musí se odvíjet od produktivity. My nemůžeme souhlasit s tím, co bylo navrženo proti paktu stability a růstu, protože my považujeme pakt stability a růstu za velice důležitý také v současné době. Děkuji, to je všechno, paní předsedkyně. Pan zpravodaj, prosím. Děkuji. Je mi líto, že zde pan Helmers už není, ale chtěl bych vyvrátit jeho obavy. Já jsem nechtěl vytvořit vánoční stromeček, kam každý může pověsit svoji ozdobičku. V mé kultuře nemáme vánoční stromečky. A máme jesličky, kam lidé dávají dárky, nebo kde uctívají nově narozeného Ježíška. A samozřejmě jesličky nebo betlem jsou trochu komplikovanější než vánoční stromeček, protože si musíte vybrat jednotlivé figurky a tak dále. Já jsem se o něco takového snažil. Panu Helmerovi bych chtěl říci, že se se snažil odkazovat na věci nejenom v krátkodobém výhledu. Jsou zde věci, které je možné udělat rychle, ale myslím si, že nám zde na tomto místě, místě jde především o dlouhodobý výhled. Neměli bychom odkazovat jenom na krátkodobé a střednědobé záležitosti. Nezahrnul jsem boj proti sociální exkluzi a chudobě, ne proto, že s tím nesouhlasím, ale protože si nemyslím, že by se na to mělo odkazovat na tomto místě. Není to věc, která by se dala vyřešit během jednoho roku. Dále zde máme strategii 2020. Ta by měla k našim cílům, které zmiňuji, přispět. K tomu, co říkal pan Hendl a někteří další, otázka sociálního zabezpečení se znovu a znovu objevuje. Je to ožehavé téma, protože vlády, politici organizace a další se na toto téma opakovaně soustředí. Pokud dojde k poklesu HDP v Evropské unii, potom bude velice náročné udržet systémy sociálního zabezpečení. Do toho spadají i důchody. S těmi jsou problémy v různých částech světa v současné době. Především stará Evropa má dlouhou historii ochrany svých občanů prostřednictvím systému sociálního zabezpečení. Já nemám nic proti myšlence tří pilířů. Hovořil jsem ale o dvou pilířích. O té veřejné stránce a o tom, že je třeba, aby lidé měli další příležitosti z hlediska financí a zadávání zakázek. A možná je zde nějaká jazyková bariéra, ale já jsem se snažil poukázat na to, že lidé mohou mít své soukromé účty v bankách mohou mít své penzijní úspory, anebo to všechno může být pokryto systémem kolektivního vyjednávání. A kdykoliv dojde a k zvýšení mzdy pro určitou kategorii pracovníků, část této mzdy může být odvedena do fondu penzijního připojištění. A doufám, že v následujícím čase budeme schopni nalézt řešení. Já jsem otevřený diskuzím s kolegy. Pokud, bude, pokud to bude nutné, jsem připraven text pozměnit. Pokud hovoříme o fiskální politice a ochraně mest, Já se domnívám, že je třeba mít eh, progresivní systém daňové zátěže. Nechci zacházet do detailů. Samozřejmě systémy se liší mezi jednotlivými zeměmi. Já zde hovořím pouze o základních principech. Mohou zde být některé uh, pochybnosti, ale já jsem se snažil formulovat jenom základní systém. Dále je zde koncept spravedlnosti v případě platů. Co to znamená? Samozřejmě zde existují různé přístupy k tomu, co je spravedlivé. V každé zemi je tomu trochu jinak s ohledem na historický vývoj, s ohledem na vývoj vztahu mezi podniky a pracovníky, s ohledem na to, jaká je situace v zemi. Podle toho se princip spravedlnosti liší v jednotlivých zemích. Je určován aspektem politickým a aspektem etickým. Je v každém případě nutné, aby zde existoval vztah mezi odměnou, výší odměny a produktivitou, která zohledňuje efektivitu práce. Pozměňovací návrh 19 odstavec 4. A kolegové zde mají pravdu. Možná jsem zde udělal předtím chybu. Já nejsem proti tomuto pozměňovacího návrhu. Myslím si, že bychom ho mohli zohlednit. Dobrá, takže já si doufám, že paní Víra je teď uklidněna a na těchto základech tady budeme hlasovat eh, během naší zítřejší schůze. Nyní se dostáváme k bodu 8 našeho pořadu jednání, což mě vede k tomu, že dám slovo paní Pascal Griny. Bude to první výměna názorů týkající se zprávy z vlastního podnětu, který zpracovala ohledně atypických smluv, zajištěné odborné dráhy, flexikurity a nové formy sociálního dialogu. Takže prosím, paní zpravodajko, máte nyní slovo. Pokud se týká, nebo máte tady slovo, abyste provedla takovou první, první prezentaci vaší zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Takže tato zpráva, já se domnívám, že přišla v období krize, ale je již byla aktuální dříve pouze se ta nutnost zvýšila právě se zvyšováním nezaměstnanosti a domnívám se, že je potřeba, abychom nadále přemýšleli o tom, jak překonat krizi, jak si vytýčit cíle evropského sociálního modelu, zejména pokud jde o plnou zaměstnanost, udržitelný růst, sociální pokrok a sociální ochranu. Takže je naprosto nezbytné, abychom posilovali politiku v oblasti kvalitních pracovních míst, lepšího vyškolování také, přizpůsobování se trhu práce a abychom efektivně bojovali proti vyloučení z trhu práce, pokud možno co nejvíce. Takže za těchto předpokladů je možno využívat určité takzvané atypické smlouvy, a vzhledem k tomu, že se výrazně zvyšuje jejich počet právě v tomto období krize, tak se zdá nezbytné, abychom vlastně si stanovili určité výhody nebo požadavky, které vyplývají z těchto smluv a také dopady na ty zaměstnance, kterých se právě tyto typy smluv týkají. A také, abychom vlastně vyzvali radu a komisi, aby se nadále pracovali na těchto tématech a aby také dbali na správné uplatňování toho, co již existuje na základě toho, co nazýváme flexicurity, flexikurita. Hlavní cíl tedy této zprávy z vlastního podnětu je pokusit se snižovat dualismus trhu práce, to znamená e, zajišťovat stabilní pracovní místa, tedy zejména smlouvy na dobu neurčitou a, sněžov a mez, rozdíly mezi těmi nejistými místy na druhé straně. V té mé zprávě jsem se zabývala otázkou ve třech částech, které spolu navzájem souvisejí. Jednak jsou to ty atypické smlouvy, takže používám také jsem se podívala na ty správné postupy, které existují v jiných členských státech, například v Dánsku konkrétně. Také jde o posílení ochrany zaměstnanců v tom flexibilnějším rámci provádění aktivních politik, které by měly vést k zabezpečení pracovních míst a profesní dráhy také by se měly schromáždit, soustředit ty takzvané atypické smlouvy, protože jich existuje i různé typy a nejde vždy o stejnou věc. Také zde konstatuji, že u těchto atypických smluv Myslím si, že jsou skutečně zásadní pro lidi, kteří jsou tedy nezaměstnaní, protože by měli umožnit těm, kteří odešli z podniků, aby se co nejrychleji mohli vrátit zase na trh práce a získat znovu místo, protože máme statistiky o tom, že čím déle lidé zůstávají neaktivní, nezaměstnaní, tak potom tím obtížněji se znovu vracejí do práce. Takže i prostřednictvím těchto atypických smluv myslím si, že je důležité, aby alespoň jednou nohou tedy jaksi si zůstali na tom pracovním trhu a potom tyto atypické smlouvy mohou pomoci také bojovat proti nezákonné i černé práci tedy, která bohužel je rozšířena ještě všude v Evropské unii. Potom druhá část se zabývá flexi, kuritou a profesionální drá, odbornou dráhou, tedy zabezpečenou konstatuji, že podniky, a to platí ještě dnes, nemají jasnou vizi o jejich trhu, o ekonomickém trhu a že z těchto důvodů tedy mají nedostatečnou důvěru a někdy upřednostňují nezaměstnávat lidi nebo z- z- odmítat uh, jim práci, protože mají strach z toho, že nebudou moci dlouhodobě zachovat ty lidi nebo ta pracovní místa. A to vlastně poškozuje trh práce a je naprosto nezbytné, aby se právě podařilo naopak ty podniky, aby ti podniky a ti nezaměstnaní jak si spolupracovali. Ta flexikurita právě může umožnit reagovat okamžitě na tady tuto určitou úzkost podniku. Je potřeba mít na paměti tu skutečnost, že dobu, smlouvy na dobu neurčitou mm, musí být samozřejmě ty, těmi referenčními smlouvami pro pracovní trh, pouze pokud je to rozhodnutí těch zaměstnanců, například proto, aby mohli lépe skloubit pracovní život nebo tedy ještě studují, tak se rozhodnou, že budou mít smlouvu na částečný úvazek nebo na dobu určitou a je potřeba skutečně nahrazovat tímto smlouvami ty atypické smlouvy. To je ještě určitý takový problém, který spočívá v těchto problémech. A na druhém straně je potřeba také dávat tu bezpečnost, tu, tu ochranu těm lidem, kteří pracují na základě těchto smluv, na základě určitých opatření. A za třetí se to týká sociálního dialogu. Myslím si, že role sociálních partnerů je skutečně zásadní v tomto ohledu a že v jednotlivých členských státech než ten sociální dialog je na různé úrovni, je potřeba jej posílit, protože ho potřebujeme a to vidíme právě u tohoto typu smluv a vidíme to také na tom, co vlastně jaké vlastně mohou být vztahy na úrovni našeho výboru. To znamená posílit, zlepšit sociální dialog a to ve všech členských státech. Takže tímto bych asi ukončila tu prezentaci. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Budeme postupovat eh, poměrně novátorsky. protože vlastně v pozadí vaší zprávy je první studie, která byla za tohoto volebního období předložena, stejná jako na konci minulého období a to by mělo být naše vodítko, protože to obsahuje velmi stimulující prvky pro naši práci. A právě na základě této studie jsme si přáli eh, zpracovat eh, tuto zprávu z vlastní iniciativy. Takže vidím, že jste čerpala z tohoto dokumentu a kolegové na to určitě odkážou. Jsou zde tedy naprosto konkrétní prvky. Eurofond se dostavil, požádal o to, aby byl zapojen do těchto aktivit na základě dvou studií, které provedli, takže než se pustíme dále do rozpracování návrhu paní Gruny, dám slovo zástupkyni Eurofondu, paní Izabel Bileta, která předloží obě studie, které byly vypracovány Eurofondem. Hlavní prvky studie byly rozdány. A dám tedy slovo paní Biletě na 10 minut. A připomenu, že obě studie se týkají tedy jak flexible form of work velmi atypické smluvní ujednání a průzkumný, průzkumná analýza pracovních podmínek. Paní Breto, máte slovo na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, děkuji. Mnohokrát děkuji za to, že Eurofund zde může prezentovat svůj výzkum. Já bych zde chtěla upozornit na omezení výzkumu. Soustředili jsme se na velmi atypické typy práce. A snažili jsme se podívat se na tento velmi specifický segment na pracovním trhu. Vidíte zde tento zelený trojuhelník. Zabývali jsme se velmi krátkou, časově omezenou prací na částečný úvazek. Jedná se o práci na méně než 6 měsíců, krátkodobou práci na méně než 10 hodin a, a pracovní smlouvy, které jsou zadávány po telefonu pouze ústně. Na tomto místě bych chtěla říci, proč jsme se zabývali těmito typy pracovních smluv ve chvíli, kdy většina pracovníků stále ještě pracuje na základě standardních smluv. V jedné z našich studií se ukazuje, že 76 pracovníků stále ještě má dlouhodobé pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Takže proč se zabývat tímto segmentem trhu práce? Je proto více důvodů. Jedním z těchto důvodů, jak už zmínila zpravodajka, je, že zde máme nárůst počtu těchto smluv. Tento nárůst je velmi silný a proto je třeba tomuto aspektu věnovat pozornost. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že prosazování práv těchto pracovníků je problematické, a to ze tří důvodů. Prvním důvodem je, že systémy sociálního zabezpečení nejsou uspůsobeny takovýmto velmi, velmi specifickým typům pracovních smluv. A to znamená, že sociální partneři na úrovni EU zde hrají velice důležitou roli, pokud jde o specifickou práci přes agentury, krátkodobou práci a tak dále. Tato práce by měla být definována na evropské úrovni a poté by to mělo být upraveno na úrovni národní. Další důvod, proč tyto pracovní smlouvy představují problémy pro prosazování práv pracovníků, je, že zde neexistují odbory pro tento typ pracovníků. Je tomu tak kvůli charakteristice této práce, kvůli geografickému umístění tohoto typu práce a také kvůli tomu, že zde existují různé zájmy, které často jdou proti zájmům a zaměstnanců zaměstnaných trvale. Jde tedy o to, abychom zde posílili roli sociálních partnerů. To je podstatné nejenom v nových členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004. Ukazuje se, že určité problémy se objevují i v zemích, jako je například Dánsko. Odbory zde mají určité problémy v tom, aby eh, zastupovali eh, všechny zaměstnance. Je zde stále méně eh, členů odborů a tak odbory nejsou dostatečně reprezentativní. To má vliv na flexikuritu, na diskuzi o flexikuritě v Dánsku. Existují zde velice Existuje zde velice nízká úroveň kontroly dodržování práv a pracovníků, kteří mají atypické smlouvy. A to kvůli specifické situaci v jednotlivých členských státech. Takže proč se zabývat touto skupinou pracovníků? Především kvůli chudobě, kvůli eh, rizika, kvůli riziku chudoby pracujících lidí. Jedná se o situaci, kdy navzdory práci, navzdory mzdě, může pracovník eh, trpět chudobou. Jde zde především o dlouhodobou eh, perspektivu. O to, že velmi atypické pracovní smlouvy znamenají, že pracovníci nebudou mít nárok na důchody, nárok na zdravotní pojištění a, a tak dále. To se týká například systému mini job v Německu. Pracovníci se musí soukromně pojistit, musí mít soukromé zdravotní pojištění a to představuje vysoké náklady. Samotná atypická práce nepředstavuje sama o sobě riziko. Ale tito pracovníci jsou více exponováni ve srovnání a s pracovníky na dobu neurčitou. Nemají dostatečné sociální zabezpečení a z tohoto důvodu z dlouhodobého hlediska tento typ pracovních smluv představuje riziko. Především ve chvíli, kdy po skončení smlouvy může pracovník třeba onemocnět. Chtěla bych tě soustředit na dvě věci. Co je bezpečnost, tedy eh, security, a co je flexibilita na straně druhé. Naše studie ukázaly, že bezpečnost, zabezpečení nebo naopak nezabezpečení jde ruku v ruce s tím, že pracovník pracuje za nízkou mzdu, e, nemá dostatečné vzdělání, dostatečné dovednosti a tak dále. A to přináší určitou nejistotu. Pokud hovoříme o jistotě a nejistotě, můžeme se podívat na portugalskou studii, která se soustředila na otázku, zda se pracovníci cítí jistí ve své práci. Zda mají pocit jistoty. A ukázalo se, že pracovníci, kteří eh, mají smlouvy na dobu neurčitou, se cítí mnohem jistěji než ostatní pracovníci. A pracovníci, kteří eh, pracují omezené množství hodin. Někteří pracovníci si dobrovolně vyberou, že budou eh, pracovat za atypických podmínek. Nicméně a tento výběr je někdy eh, trochu omezený, především v případě žen. Ženy se často snaží kombinovat eh, svoji práci s tím, že musí pečovat o rodinu. Takže tato jistota v práci je velice relativní. Je relativní nejenom proto, že zde existuje různorodost, ale je relativní také kvůli uspořádání ve společnosti. Například a v Dánsku nejsou atypické smlouvy eh, považovány za tak nejisté, jako v některých jiných zemích. Nyní k tomu, co je flexibilita. Organizace Organizace zaměstnavatelů a většinou jsou chápány tak, že chtějí maximální flexibilitu. Ve studii jsme ale zjistili, že některé takovéto organizace zaměstnavatelů si uvědomují, že pokud jde o flexikuritu, i společnosti mají určité omezené zájmy. Ukázalo se to v Lucembursku, v Maďarsku a především v České republice. Zaměstnavatelé si uvědomovali, že zvyšování flexibility, zvyšování možnosti práce na omezený úvazek a tak dále by mohlo mít negativní dopad na společnost a že to nebude efektivní a dobré ani pro společnost, ani pro zaměstnance. Můžete dospět k závěru, prosím? Vyčerpal jste svůj čas. I will say... Ano. Na závěr bych chtěla říci, že je třeba zde mít a politiku. Politiku, která zahrne vzdělávání, abychom se vyhýbali tomu, že lidé budou brzo odcházet, že nebudou dokončovat eh, školu, eh, politiku, která se bude soustředit na sociální rizika. Je třeba mít dlouhodobou politiku, eh, která se bude soustředit na to, co se stane po vzniku takovéto atypické smlouvy. Je třeba mít koordinovanou politiku, která se bude opírat o sociální partnery. Je nutné, abychom se snažili nalézt odpovědi na místní úrovni V současné době eh, tato velmi atypická práce je eh, malou součástí pracovního trhu, ale její objem roste. A nyní se dostáváme k druhé části této výměny názorů. Po prezentaci zpravodajky za sociální partnery dám slovo nejdříve Business Europe a jeho zástupci, pan Maxim Seruty, starší poradce pro sociální otázky. Máte slovo na pět minut. Paní předsedkyně, milí poslanci, je pro nás čest, že jsme zde. Děkujeme za pozvání. Vážíme si pravidelného dialogu s tímto výborem a chci to zde opět zdůraznit. Chci komentovat návrh zprávy paní Gruny který jsme, kterou jsme obdrželi před jednáním. A nejdříve řeknu, že se domnívám, že celkový způsob zpracování je vyvážený a odráží různorodou situaci v členských státech pozitivně, takže to je dobré východisko. Zejména vítáme skutečnost, že je tu důraz ve zprávě na potřebu stimulovat vytváření pracovních míst a tady bych asi odkázal na probíhající diskusy strategie 2020. Business Europe provedla výpočty, jaký by byl dopad eh, většího ekonomického růstu na tvorbu pracovních míst a dostáváme se z 1% ekonomického růstu na 2% a to by znamenalo vytvoření 6,5 milionu nových pracovních míst a to je evidentně velmi důležité. Eh, ve smyslu současného poklesu výroby v prostředí, které nabádá k vytváření nových pracovních míst, nových podniků a podnikavosti, snížení administrativní zátěže, ale také zjednodušení eh, formalit pro nábor nových pracovníků. Vítáme důraz na flex security a potřebu členských států uplatňovat eh, cesty flex security ve vlastních systémech. Také vítáme, že zpráva ukazuje, že flex security je důležitá, stejně důležitá, když je situace pozitivní na trhu práce a když nastanou potíže, tak eh, je tu vysoká potřeba flexicurity právě protože čelíme problémům a situace zaměstnavatelů v Evropě a při konzultacích se zaměstnanci bylo možné omezit počet eh, ztracených pracovních míst. To je vlastně výsledek eh, krátkodobých pracovních eh, systémů, pracovních smluv. A možná nejdůležitější aspekt národních reform by bylo doprovázet, pomáhat podnikům, aby se přizpůsobili změnám na trhu. Kromě toho je zde také významná úloha pro větší investice do vzdělání a odborné přípravy. Chci odkázat na nedávné zjištění Eurofoundu, což je průzkum evropských podniků zveřejněný loni, kdy se ukázalo, že tři čtvrtiny podniků již systematicky zahrnují odbornou přípravou do na provozních nákladů. A z toho se dá vycházet, protože odborná příprava je brána vážně podniky. A pro nás je evidentní z, zmínit motivaci zaměstnanců směrem k školení a odborné přípravě. Také bych chtěl reagovat na to, že zpráva uvádí, že sociální partneři mají významnou úlohu. My to vítáme. Myslím, že jsme dobrým příkladem schopnosti zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců nalézat pozitivní řešení pro zlepšení situace na trhu práce. My jsme nedávno dokončili naše jednání o rámcové dohodě o inkluzivním trhu práce a věříme, že to bude mít pozitivní dopad v členských státech a přispěje to také k diskusi o národních reformách. Je zcela jasné, že součástí toho je předložení 25. března eh, na summitu sociální tripartity. A já bych chtěl zde přivítat tento úspěch sociálních partnerů v Evropě a chceme nadále přispívat v této oblasti. Chtěl bych i komentovat eh, co je flexicurity na trhu práce. Předřečnice řekla jednotlivé, uvedla jednotlivé podoby. Flexicurity důležitá je schopnost jedince zachovat si či zvýšit zaměstnatelnost. A společně s investicemi do školství a odborné přípravy Důležitým aspektem je nalézt způsob, jak podporovat, posílit mobilitu na trhu práce. A dostupnost pružných pracovních smluv je velmi důležitá. A způsob, jak se zpráva dívá na pružné pracovní smlouvy, zejména na kvalifikaci těchto smluv jako atypických, je mylné chtěl bych říci, že bych poukázat na to, co řekla Izabela Bileta. 76% smluv jsou smlouvy na dobu určitou. A tedy na dobu neurčitou. A myslím, že to odráží spíše realitu na trhu práce, protože pružné formy zaměstnanosti eh, se rozšířily takže to není věc, která by měla být omezená. Dvě závěrečné poznámky. Zaprvé postavení mladých na trhu práce. Je třeba řešit otázky nezaměstnanosti mladých, které představují 25% na konci roku 2009 a nemůžeme si dovolit, aby každý sedmý příslušník mladé generace předčasně opouštěl školu. Já bych chtěl znovu zdůraznit skutečnost, že údaje, kterými disponujeme, ukazují, že pokud je o individualizaci životního stylu, tato forma smluv odpovídá preferencím jednotlivců. A chtěl bych poukázat na průzkum pracovních podmínek. 85% uvedlo v roce 2005, že je spokojené s pracovními podmínkami a 76% eh, zaměstnanců na dobu určitou si zvolilo ten, tuto formu pracovní smlouvy. My chceme vlastně překlenout eh, propast mezi pružnými formami zaměstnání a smlouvali na dobu neurčitou. Že tato segmentace trhu je určitě velkou překážkou pro vytváření pracovních míst a země, kde pružné formy zaměstnanosti jsou pozitivně posuzovány v Nizozemsku nebo v Dánsku. To jsou právě ty země, kterým se podařilo mít trh práce, kde lidé, kteří pracují v rámci různých smluv, mají podobná práva. A to je asi vlastně cílem evropských kroků v oblasti flexicurity. Děkuji za evropské odbory. Pan Joel de Caillon dostane slovo. Máte také pět minut. A jak jste pochopil, naše zpravodajka předložila ve třech částech své závěry a typické pracovní smlouvy, flexicurity, odborná zabezpečená profesní dráha a my vás tedy vyslechneme na toto téma. Máte slovo na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste nás pozvala, abychom se mohli vyjádřit. Já bych měl takovou první připomínku. My jsme, máme hodně otázek ohledně této zprávy a k čemu vlastně přispěje na evropské úrovni. To znamená, jaký užitek nebo jak jakou výhodu bude mít pro evropské instituce. Pro nás je to zatím dosti nejasné, přestože ta ambice je samozřejmě velká. Tato zpráva se zabývá atypickými smlouvami a flexikuritou. V tom samozřejmě flexikurita je nesmírně složitý pojem, není to až tak jednoduché. Musíme tedy vést určitou debatu, která bude v první části všeobecná a v té druhé už konkrétní a ty, te, ty cíle a témata jsou skutečně obrovsky složitá. Taková naše předběžná připomínka by byla, že flexikurita v současné době se o ní hovoří, ale atypická práce se používá hodně zejména v období krize je spousta miliony pracovníků, kteří jsou v nezaměstnaní, třeba ve stavebnictví téměř 30% zaměstnanců v některých zemích jsou nezaměstnaní a nebo mají tyto atypické smlouvy. Podle dublinské dohody skutečně jsou velmi ohrožena ta pracovní místa, takže musíme tedy instituce jakožto Evropský parlament musí reagovat na tuto situaci a vyzvat členské státy, aby přebírali určité závazky a o tom se hovoří v této smlouvě, anebo je to určit, kde je zde určitá směsice problémů mezi flexikoritou a atypickými smlouvami a trošku máme problém pochopit, jaký je vlastní cíl té transakce. Pokud se týká těch atypických smluv, já nebudu nicmé, plakat, nicméně vím, že situace je velmi závažná. Vy jste francouzka, takže víte, že francouzský novinář, pan Ogenak, vlastně se ponořil do světa atypických pracovních smluv a smluv. Je tam například smlouva na dvě a půl hodiny práce denně tedy. Takže je potřeba toto všech, tímto vším se zabývat. Již ta situace je nesmírně dramatická a velmi nejistá, takže je potřeba se podívat, zda budeme akceptovat tuto formu práce, anebo zda se pokusíme najít jiné eh, typy sociálních vztahů. Takže ty atypické smlouvy, to je skutečně nesmírně důležité téma, které určitě si zasluhuje, aby se dále prohlubovalo a vytěžili určité závěry, čili podíváme se, co můžeme zde učinit. Druhá věc je ta flexikurita. Musíme zde vést samozřejmě debatu o té zprávě dublinské nadace musíme mluvit jasně ohledně flexicurity. První odpovědnost Evropské unie je aplikovat sociální právo a to ve všech eh, členských státech Evropské unie. Říkám, že je to první nejdůležitější odpovědnost Evropského parlamentu i sociálních partnerů černá nelegální práce, to je skutečný problém a vidíme ho například eh, při krizi v Řecku. Takže musíme najít nástroje, aby se aplikovala sociální práva, aby se bojovalo proti nelegální práci právě čím více je nelegální práce, tím více je i atypické práce. Ne, není to v protikladu nutně, takže je nezbytné, aby Evropská unie skutečně tomuto čelila při využívání strukturálních fondů, sociálních fondů, tak, aby protože některé členské státy Evropské unie mají téměř 40 DPH které na základě černé nelegální práce. Druhá věc je, že je více než jsou více než dva typy té flexibility, jak vyplývá také z té zprávy. Je zde jednak flexibilita pracovních smluv a také flexibilita odměňování. Takže je to téměř existenciální pojem v sociálních vztazích od 19. století. Takže vlastně o tom se již hovoří velmi dlouho, i když ten pojem jako takový vznikl teprve nedávno. Ale máme zde tedy pojem flexikurita a to vlastně řekla zástupkyně Dublinské nadace. Týká se to odborné přípravy, vzdělávání. Vidíme, že jsou určité parametry, které jsou nastaveny. Potom je zde určitý problém, konkrétně v Dánsku, je, že přecház, překonáváme určitou přechodnou fázi, protože ta krize je, nes, krize nesmírně dlouhá a vede se debata, jakým způsobem se budou ochraňovat nezaměstnaní, protože nebudou peníze na vyplácení podpor v nezaměstnanosti. A to je uvedeno v té zprávě. To všechno, o čem zde dnes hovořím, je uvedeno v té zprávě, společné zprávě sociálních partnerů, že je potřeba řešit nezaměstnanost odpovídajícím způsobem i během té přechodné fáze. Takže ta přechodná fáze, ta je velmi složitá, aby, protože stojí hodně peněz, pokud se vrátím k zemím jako nebo ta flexikurita v určité přechodné fázi eh, vyžaduje nesmírně přesnou redistribuci. Pokud bychom se tvářili, že ten problém neexistuje, tak bychom byli klidní prostě ale co musíme řešit v té přechodné fázi? Jaké máme prostředky, abychom mohli překonat tuto přechodnou fázi? Můžeme se podívat do jednotlivých zemí a na evropskou úroveň a zejména bychom se měli zaměřit na správné využívání sociálních a strukturálních fondů. Takže ta debata na evropské úrovni pokud chceme, aby byla skutečně rázná, aby pomohla těm zemím řešit situaci, protože ty sociální vztahy jsou velmi různorodé a velmi složitá. V některých zemích možná ten sociální dialog téměř neexistuje nebo je velmi těžký ten dialog mezi zaměstnavateli a odbory nebo sociálními partnery. Je potřeba ten dialog posílit a je potřeba, aby Evropská unie začlenila tento typ dialogu pokud bychom zůstali u obecného pojmu flexikurita ve všech dokumentech, tak vidím, co se děje v Evropě v této fázi. Není zde žádný konkrétní dokument. Takže je to tedy určitá evropská značka dneš, dnešní doby, ta flexikurita. Nevím, jestli je to natolik kvalitativní eh, debata, ale je to určitá reference. Snažme se tedy pracovat Tedy je to opravdu nesmírně významný pojem, protože se snažíme řešit na všech úrovních a ve všech případech. Bude tam určité zamítnutí, ke kterému dojde, protože se pokusíme ospravedlňovat neospravedlnitelné a místo, abychom vedli bohatou debatu, tak nepovedeme téměř žádnou debatu. Děkuji. Pouze pro vaši informaci připomínám, že no pro informaci členů tedy, že když jsme přijali princip této zprávy, která je zprávou z vlastního podnětu, a máte pravdu, že kladete zde určité otázky, jaký bude její dopad, její důsledky, jsou zde tedy určitá témata, která náš výbor považuje za důležitá, aby se o nich vedla kolektivní debata a aby náš výbor přijal určité podněty nebo vyvinul určité iniciativy v tomto ohledu. Měla by to být tedy zpráva, která na základě závěrů, které se kolektivně schválí na plenárce Evropského parlamentu, tak by měla vyzvat komisi a radu k tomu, aby vyvinuli potřebné iniciativy. Pokud se týká pojmu flexikurita, tak bych pouze připomněla, že původ této zprávy nebo jeden z hlavních důvodů existence této zprávy je, sledu, je, následuje to po studii, která nám byla přeložena po do, o dopadu to byla studie, kterou zpracovala Labour a nějaká asociace pro rozvoj rozvoj eh, trhu práce v Evropě. A když jsme se dohodli na názvu této právě tam, tam vlastně ten pojem flexikorita nebyl v názvu. A potom na základě diskuse mezi politickými frakcemi ten pojem se tam jaksi vsunul. Takže vlastně i mezi námi je to předmět politické debaty. To, to bych si dovolila připomenout v této fázi. Takže nyní zahájím diskusi a první zapsaný řečník je pan Thomas Handel, potom paní Elizabeth Lin. Ich teile vieles, was die já souhlasím s mnohým, co formulovala zpravodajka ve své zprávě, ale ne eh, se vším. Mám pět připomínek. A pokud jde k tomu, co zpravodajka říkala, já s ní souhlasím, že s ohledem na budoucí strategii zaměstnanosti bychom měli sázet nejenom na hodnotné kvalitní pracovní místa, ale především na dlouhodobá pracovní místa. Když jsme se spravodajkou zajedno v této otázce, já bych radil, abychom to jasně zmínili ve zprávě. Číslo 13 by tak potřebovalo rozšíření, abychom tuto věc eh, jasně zdůraznili. Druhá věc. Pokud jde o bilanci flexikurity a strategie zaměstnanosti, ve zprávě chybí, že strategie zaměstnanosti v posledních letech vedla k tomu, že atypické smlouvy vzrostly o 60 to není dobrá vizitka pro evropskou strategii zaměstnanosti a už vůbec ne pro flexikuritu, protože tímto, s tímto souvisí hodně flexibility, ale málo bezpečnosti, jistoty. Takže myslím si, že 14 ve 14. bychom něco takového opět měli zmínit. V čísle 15 se hovoří o flexikuritě a o koncenzu sociálních partnerů, ale zde je jasné, že je třeba zajistit bezpečnost zaměstnanosti, bezpečnost práce. Další poznámka. Je nutné, abychom zlepšili práva pracovníků, kteří mají atypické smlouvy. Já vidím, že se to zmiňuje v 29, že se to převádí na sociální partnery. Já si myslím, že v tomto odstavci by se mělo zmínit, že komise a národní vlády jsou vyzývány, aby se zasazovaly o práva lidí, kteří mají atypické smlouvy. Já to já bych to podložil směrnicí o vysílání pracovníků, a která upravuje řádné pracovní vztahy. Bohužel to ale není plně dodržováno, je to porušováno nejenom v Německu, takže myslím, že to bychom zde opět měli e, zmínit. V čísle 32 se zmiňuje, že tarifní vyjednávání se ukazují jako dobrý, dobrý nástroj pro zachování pracovních míst. A v posledních dnech se Evropská komise snaží a potlačit systém Kurzarbeit v Německu. Já si myslím, že zde bychom měli zmínit, že nejenom tarifní vyjednávání, ale také eh, zkracování pracovní doby s odpovídající mzdou a sociální systémy se také ukázaly být dobrou strategií pro to, jak ubránit pracovní místa v době krize. To bylo jenom několik krátkých poznámek. Mám ještě další poznámky k této zprávě, které by mohly konstruktivně přispět a učiním tak v pozměvacích návrzích. Naštěstí jsem požádal řečníky, aby zkrátili své příspěvky. Já bych chtěla umožnit našim hostům, aby znovu vystoupili. A máme tu ještě jeden pořad, bod pořadu jednání, paní Lin a paní Harkin. Děkuji. Několik stručných poznámek k řečníkům. Bylo by zajímavé zjistit od vás. Hovořili jste o tom, že někdy je to svobodné rozhodnutí se tedy mít smlouvu na atypickou a dotkli se také práce studentů. A v některých členských státech řada atypických smluv existuje a lidé si vydělají takto více než, než lidé, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Týká se to zejména konzultantů a podobných profesí. Můžete to rozvést. Další zajímavá věc byla, že odbory hovořily o tom, že pokud jde o nelegální práci, když bychom zrušili tedy atypické formy zaměstnání, tak by se rozšířila forma nelegální práce. A několik žádostí o vysvětlení. Odstavec 4, zde se volá o extenzivní ochranu pracovníků v atypických formách práce. Co tím máte na mysli a proč potom voláte? V odstavci 7 již je uvedená legislativa o dočasných agenturách a v odstavci 14 vysvětlení formulace uvádíte zajištění bezpečnosti. Máte na mysli minimální příjem? Tady by bylo zajímavé zjistit, zda hovoříte o minimálním příjmu anebo minimálním platu odstavec 16 uvádíte, že podniky nedověří trhu práce. Opět to vyžaduje vysvětlení. Co tím máte přesně? Co to znamená, podniky nedůvěřují trhu práce? A konečně v odstavci 18. 18 je trošku příliš důrazná. Tam uvádíte, odsuzuje nevhodné nahrazování zaměstnanosti a typickými formami práce. To je, myslím, příliš důrazná formulace a bylo by třeba formou pozměnce návrhu zmírnit důraz formulace tohoto odstavce. Děkuji paní Harkin a potom pan Kofraty. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří zde přednesli své prezentace. Děkuji také zpravodajce Jenom několik stručných poznámek ke zpravice. V odstavci 2 hovoříte o otevřené metodě koordinace jako zásadní nástroj. Zřejmě ano, ale měli bychom poukázat, že to nebyl příliš efektivní nástroj, ale rozumím tomu, co zde říkáte. V odstavci 4 hovoříte o různých eh, prioritách reformy pracovního trhu, pracovního práva. Podle zprávy je uvedeno, že pracovníci v atypických smlouvách jsou vystaveni určitým druhům rizik, zejména z eh, pracovních úrazů. Včasný zásah, hovoříte o nároku na individuálnou podporu na dobu nezbytně nutnou, aby lidé byli zaměstnatelnější formou rekvalifikace. Ale v kontextu toho, co jsme slyšeli ze strany sociálních partnerů. Ta přechodná fáze se neustále prodlužuje a na to nesmíme zapomínat. Strategie celoživotního vzdělávání. Asi bychom zjistili z této zprávy, že pracovníci, kteří jsou zapojeni do atypických smluv, jsou ti, kteří mají nejmenší šanci na celoživotní vzdělávání. A pokud jde o studii, já jsem se dívala na synopsi studie je těžké srovnávat, protože to, co je považováno za normální v jednom členském státě, je atypické jinde a proto je těžké získat konsistentní, konsistentní přístup. Pokud je o atypické smlouvy, opět vzem k tomu, že určitý typ zaměstnání se rozvíjel, rozvinul v poslední době. Domnívám se, že některé úpravy práv a povinností jsou nezbytné, aby se přizpůsobili těmto novým formám práce, protože eh, tato ochrana se rozná okolo standardních forem zaměstnání, to se týká důchodových práv, zvyšování mest a podobně. A také mě zavěla situace v Dánsku a úloha odborů. A ve zprávě uvedeno, že je velmi těžké pro odbory jednat podle tradičních postupu. Ve zprávě se hovoří o pracovnicích s nízkými a velmi nízkými příjmy. A pokud hovoříme o strategii 2020 a příslušnému procentu chudomosti, pokud chceme snížit toto procento, 18%, tedy je třeba se zabývat postavení atypických pracovníků. Dva závěrečné komentáře, to se týká zase spíše velmi atypických pracovníků, ale je zde uvedeno, já to nebudu číst, je zde uvedeno, že taková situace představuje situaci lose-lose, tedy kde všechny strany prohrávají. Konečně bylo zajímavé slyšet rozdíly od, mezi dvěma posledními řečníky Business Europe a odbory o flexicurity. Jednak to znamená zvýšení zaměstnatelnosti a využití příležitostí, když ty příležitosti jsou, jak dobře víme, velmi omezené. A ze sociálních partnerů hovoří o tom, že je tu reálná možnost, že by flexibilita byla zamítnuta, protože bude neobhajitelné, protože tento koncept, takže je tu propast mezi těmito jevy a zpravodajka ve své zprávě říká, že flexibilita a bezpečnost nejsou v rozporu a vzájemně se posilují. Já bych si ráda myslel, že tomu tak je, ale nejsem o tom absolutně přesvědčen, že tomu tak je vždy. Děkuji. Máme ještě pět žádostí o slovo, takže bych byla také ráda, aby se potom mohl vyjádřit zpravodajka pan Koferaty, potom paní Cornelis. Děkuji, paní předsedkyně. Ten návrh paní Griny vlastně přebírá nebo hovoří o velmi důležitých principech, které podle mě představují krok ku předu oproti těm debatám, které jsme vedli dosud, ale jsou tam samozřejmě také problémy, které mm, určitě mm, o kterých zde hovořili někteří řečníci. A já bych měl takovou stručnou všeobecnou připomínku. Potom budou samozřejmě ty pozměňovací návrhy. Bylo zde několikrát řečeno, že ty atypické smlouvy jsou důležité, protože umožňují lidem, aby si vybrali, aby se rozhodli. Ale No, si myslím, že to tak úplně není, protože aby se mohli rozhodnout, tak je potřeba, aby byly ty podmínky stanoveny. Nejprve, aby lidé měli určité vědomosti, aby věděli, co vlastně dělají. A všechny průzkumy potvrzují, že většina těch prací na základě atypických smluv uh, Mm, že to není pro lidi, kteří jsou hodně vzdělaní, vyškolení. Je to spíše pro lidi, kteří mají omezené vzdělání. A potom druhá věc, která tam chybí a je proto, aby si lidé mohli vybrat, aby se mohli rozhodnout, tak musí mít větší počet, aby ta musí nabídka přesahovat poptávku. Když prostě v zemích Evropské unie se používají ty nástroje, které vedly k těm, ke vzniku atypických smluv, tak by pravděpodobně nebyla dnešní krize. Jeden z těch důležitých bodů jsou sankce pro ty, kteří nahrazují tradiční práci smlouv, těmi atypickými smlouvami, protože to je pro snížení nákladů pro podniky. A to je vlastně něco úplně jiného. A to se nemůže akceptovat jako správný postup, jako pozitivní způsob chování. Takže pravděpodobně je tedy vhodná doba, abychom se vrátili k debatě o flexikuritě. A já se domnívám, že často se směšuje, směšují ty principy. Takže jsou zde určité principy, které, se kterými můžeme souhlasit, které můžeme stílet, ale které byly zatlačeny do pozadí těmi postupy. A potom zde máme ty postupy, které způsobují to, že práce, jsou nej, že práce je nejistější, čili využívá se těch prostředků pro tady tyto příležitosti. Takže já se domnívám, že obecné chování se zcela změnilo a také ty dopady. A myslím si, že e, určité otázky určitě bude potřeba znovu o nich diskutovat a abychom je znovu položili. Dva Měly by být přístupné systémy vzdělávání, které právě souvisejí s, s využitím těch smluv. Pokud eh, využívání atypických smluv nemá souvislost se vzděláním, tak je to jen vlastně dobrá vůle těch zaměstnavatelů nebo zaměstnanců. Já neznám systémy dobré vůle, které by byly založeny na těchto zásadách, protože určité protože podniky to dělají proto, protože chtějí vlastně hm, já jsem toto nikdy ne- nezažil v rámci fragmentované práce. Druhá věc se týká všeho univerzálnosti. Nedaří se nám, ve vše- abychom ve všech zemích, aby se tajným způsobem uznávalo základní právo lidí, a to je právo na práci. A potom také univerzálnost sociální ochrany. To znamená, ty, je zde riziko, že ty atypické smlouvy posílí vlastně ten jejich, tu jejich omezenou povahu a že se jich bude zneužívat. Protože pokud nebude uznáváno právo, pokud tak to bude znamenat, že samozřejmě náklady budou nižší a podniky budou určitě mít tendenci využívat tady těchto několik více atypických smluv pro stejnou práci. Zejména pro ty nejmladší nebo pro mladé lidi. Pokud se využívají ty atypické smlouvy v současných podmínkách a v, podle legislativy jednotlivých zemí, tak to je vlastně na, na úkor těch, kteří jednoho dne vlastně se budou vyčleněni nebo budou muset vystoupit z trhu práce. A je tedy zde riziko, že se bude snižovat sociální ochrana pracovníků a že se bude snižovat právo lidí na penzi, ať lidé, kteří budou pracovat po mnoho let na základě atypických smluv, tak jejich sociální ochrana bude daleko horší samozřejmě. Já bych ještě dodal, že dnešní mladí lidé pochopí tento rozdíl a v tomto okamžiku také se mohou začít chovat tak, aby to neumožňovalo eh, sociální začlenění. Samozřejmě potom se zde hovoří o sociálním dialogu, samozřejmě já jsem pro, aby se ten dialog vedl, to je jasné, ale je zde určitý problém se zastoupením eh, odborových organizací a také organizací zaměstnavatelů. Zastupovat tradiční práci a takovou tu práce na základě atypických smluv je něco jiného a musíme usnadnit organizaci pro to, aby se ten sociální dialog prohloubil. Děkuji mnohokrát paní Korneli, potom paní Figurejdo. Já už opravdu budu muset vás přerušovat, pokud nebudu dodržíte řečnický čas. Prosím, paní Korneli. Um, yeah. Atypical contracts mean that... Atypické smlouvy znamenají, že jejich protikladem jsou typické smlouvy, to znamená smlouvy na plný úvazek eh, na dobu neurčitou. A to jsou smlouvy, eh, které jsou zásadní především eh, pro muže. Vychází to z tradičního rozdělení rolí. A já si myslím, že největší výzvou bude překonat toto očekávání. Ženy a muži budou muset dělat uh, více. Ti, jak bude stárnout populace, budou muset výdělečně činí pracovat stále více a bude stále více lidí, o které se budeme muset starat. Je třeba mít nástroje, které to usnadní. Dva partneři, kteří oba pracují tři dny v týdnu a pracují už o den déle, než pokud pracuje pouze muž pět dní v týdnu. Já si myslím, že atypické smlouvy nebo flexibilnější možnosti pro zaměstnance eh, jsou eh, dobré, ale často bohužel eh, flexibilita je zneužívána na směrem ke špatnému zacházení se zaměstnanci. Já si myslím, že je třeba, abychom chránili zaměstnance, ale zároveň, aby měli možnost výběru. Jak prvně jako paní Lin, já bych chtěla a slyšet od řečníků, co si myslí o ochraně. No, paní Figredo a pan Tomas Mann. Děkuji. Já vím, že tyto otázky o atypických smluv, atypické práce, flexicurity, pružnost, to se velmi liší v jednotlivých zemích, ale chci vám přesto říci, že co se týče Portugalska, šíření atypické práce, eh, mimosmluvní práce, to úzce souvisí s eh, pružností a nejistotou při práci, zhoršování podmínek pro pracovníky, nárůst pracovních úrazů a obecně snížení hodnoty práce, zejména hodnoty práce mladých a žen, kteří zřídka kdy vlastně dnes nacházejí práce na plný úvazek. A tomu se říká security. V mé zemi většina pracovníků říká, my nechceme security, my chceme práci a práva, chceme práci, která je výrazem naší snahy, která přinese plat, který nám pomůže překonat chudobu. plat, který nám umožní žít s minimem práv při dodržení práv žen a mužů. A to se vůbec neděje. Jsme svědky exponenciálního růstu těchto forem práce a atypické formy práce se exponenciálně rozvinuly. A ruku v ruce také nesmluvní formy práce a došlo také ke zhoršení pracovních podmínek a k znehodnocení práce jako takové. A otázka, kterou kladu, jak na to zareagujeme? došlo také k rozšíření nezaměstnanosti. To je další věc. A bod 10 z nám říká, že nejdůležitější je bojovat eh, proti nezaměstnanosti. A je lepší mít eh, pracovní místo, i když je nejisté. A to je nepřípustné. Já to nedokážu akceptovat. Nárůst nezaměstnanosti slouží k tomu, že pracovníci přijmou místa bez práv. Pan Thomas Mann a paní Elizabeth Mora a potom vystoupím já a skončíme se zapsanými řečníky. Pan Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že a jste si asi všimli, že Pascal Gruny vypracovala velice dobrou práci, protože vzbudila velkou diskusi. Není to eh, jednoduché. S paní Pascal budeme hovořit o eh, pozměňovacích návrzích. Kolega Hendl odešel, ale říkal, že se ještě vrátí. Ve 14. jste eh, řekla, že je nutné, abychom našli rovnováhu mezi flexibilitou a jistotou bezpečnosti. Ve zprávě Ole Christensena, na které společně pracujeme a kde doufám nalezneme kompromis v této eh, zprávě, jsme se o něco takového eh, pokusili. V 29. se poukazuje na to, že není v pořádku, aby eh, se aby docházelo k vyrovnávání Eh, práv mezi různými pracovními místy. Já si myslím, že je třeba, aby zde určitá jistota existovala. Mnoho atypických pracovních míst eh, se postupně stává typickými pracovními místy. Já si myslím, že to je ve zprávě jasně řečeno. Eh, v 19. je jasně vidět, že chceme mít společný evropský model. Zcela zásadní jsou ale národní kompetence. Národní kompetence jsou odlišné, ale základní myšlenka je jasná. V 19. je vidět společná regulace pro evropský sociální model a to považuji za správné. Vítám také 29. Musíme být schopni včas investovat. Doposud jsme vždycky jednali až poté. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Ano, ten je dobrý, ale přišel pozdě. Dále mikroúvěry, ty jsme společně odsouhlasili. Často to není ale preventivní opatření, které bychom spíše potřebovali. Je třeba, abychom byli kreativní, ale zároveň, abychom měli odpovídající opatření, která budou fungovat i preventivně. Zazněla zde kritika, ale já si myslím, že Pascal Gruny bude schopná veškeré připomínky do své zprávy integrovat. Děkuji, paní Muram. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat paní Griny za to, že je autorkou tak, eh, důle, tak složité, komplexní zprávy, protože je to téma, které je jednak choulostivé a které se také neustále vyvíjí a téma, které skutečně je ještě důležitější v období krize, kterou zažíváme. Já bych chtěla zdůraznit tři body. První bod se týká problému atypických smluv. Domnívám se, že vzhledem ke různým situacím, o kterých se zde zmiňuje ta zpráva, tak bychom možná mohli doplnit případy, které se objevují novým or- typům organizace práce, což jsou združení zaměstnavatelů, o kterých se tato zpráva nezmiňuje, ale které by mohly být výhodou, protože to je součástí těch nových forem smluv, také. Takže vidím v odstavci 5 a v odstavci 17, že jsou určité doplňky, které by se mohly udělat jednak ohledně těch združení zaměstnavatelů a potom ohledně té nutnému upřesnění prací na základě smluv na dálku, Zdá se mi, že toto může působit problémy, ať už ohledně pracovní doby, zdraví při práci, právo na odbornou přípravu nebo na celoživotní vzdělávání a tak dále. Čili vidíme, že tato dvě témata, která jsou nová v organizaci práce a zde ještě budeme muset dát podro- další upřesnění. Druhý bod, o kterým jsem se chtěla zmínit, se týká flexikurity a odborné zajištěných, eh, zajištěné odborné dráhy. Myslím si, že je potřeba, abychom skutečně zdůraznili, tak jak udělal, to udělala paní Harkin, nezbytnost uznávání profesionálních zkušeností, na rekvalifikace odborné a rozvoje zaměstnavatelnosti během celého života, protože podle mého názoru to musí být součástí odborné dráhy a smluv. Není to v okamžiku, kdy podnik je si vědom potíží a myslím, kdy je potřeba mít na paměti uznávání odborných zkušeností a rekvalifikaci, ale je to právě po celý život zaměstnance, kde je skutečně potřeba udržovat a rozvíjet jeho, jeho kvalifikaci. A stále tedy k tomu problému flexikurity. Také bych byla ráda, kdybychom byli přesnější, pokud jde o ty smlouvy, které dostávají s mladí, kteří vycházejí z školy bez kvalifikace. Jedná se o skupinu, která se velmi těžko nějak řídí, která má významné problémy, které nemůžeme uvést jednou větou a pro které skutečně potřeba zcela konkrétní specifickou strategii. A na závěr, paní předsedkyně, ohledně nových forem sociálního dialogu, zde je napsáno mnoho věcí, ale já se domnívám, že musíme také ještě více upřesnit ty záležitosti, pokud se týká různých různých forem sociálního dialogu v podniku. Vidíme, že v malých a středních podnicích ten sociální dialog má jinou formu než ve velkých podnicích. Řekněme, že není tak chráněn a stimulován stejným způsobem, čili myslím si, že je potřeba, abychom se zde na to také konkrétně podívali, na tu různost forem sociálního dialogu podle velikosti podniku. A byla bych také ráda, nebo také bych ještě ráda řekla, že v těch různých smlouvách musíme zohledňovat různorodost eh, jaksi prostředí těch eh, podniků v konkrétních geografických územích. A konkrétně, jak víte, tak je velká, velké rozdíly mezi venkovem a městy. Jsou podniky ve venkovském prostředí, kde ty problémy nejsou stejné a možná, že ty problémy jsou ještě obtížněji řešitelné někdy. Takže byla bych ráda, kdybychom se tímto také mohli zabývat těmito rozdíly. Děkuji za slovo, paní předsedkyně že jsem mohla dojít až do konce svého příspěvku. Předsedkyně, děkuji. Já bych se chtěla zeptat zpravodajky a našich řečníků a zejména pana Dekajona ohledně otázky zajištění odborné dráhy, protože jeden z důvodů této zprávy je právě toto zatím, ale nic tady nevidím, v podstatě nic, nic se odstavec o flexikuritě a zajištěné odborné práci se týká výhradně flexikurity. Ale já si myslím, že flexikurita je něco jiného než zajištěná odborná dráha. Jsou to dva velmi odlišné pojmy, takže nevím, jak se tímto můžeme ještě více zabývat, protože se zde hovoří o něčem jiném. A pokud chceme pokročit eh, do, kupředu ohledně atypických smluv, nových forem práce, tak to je právě, bychom se měli zaměřit na tu zajištěnou odbornou dráhu, která má přidanou hodnotu a nikoliv na flexikuritu. Takže doufám, že v pokračování této debaty a na, pra, při práci na pozměňovacích návrzích se nám podaří pokročit i tímto směrem takže doufám, že ten můj vzkaz byl pochopen. Každé je mi opravdu líto, je to frustrující, ale každý budete mít dvě minuty, abyste opravdu řekli to hlavní, aby potom budeme mít určitě v další fázi čas více si promluvit, ale dnes bych ráda uzavřela tuto debatu, protože máme ještě jeden další bod na pořadu jednání, který. Takže bude hovoř, řečníci budou hovořit ve stejném pořadí jako před chvílí, takže dávám slovo paní Biletě. Bile, z... Děkuji. Já odpovím na tu jednu otázku, kolik kvalifikovaných lidí pracuje na atypických smlouvách. V jedné z našich studií máme, jsme zjistili, že asi 80 lidí s terciálním vzděláním pracuje v takovéto, na takovýchto atypických smlouvách. Problém je, jak dlouho pracují na těchto smlouvách. Otázka je, jak často přecházíte eh, z atypické smlouvy na jiný typ smlouvy. Otázka je, zda se jedná poté o eh, trvalejší smlouvu. Eh, to není tak důležité, ale důležité je, že máte nárok na zdravotní pojištění, na sociální pojištění a tak dále a že máte odpovídající práva. To si myslím, že je zcela podstatné. A přechod mezi atypickou smlouvou a jiným typem smlouvy je mnohem rychlejší u kvalifikovanějších pracovníků než méně kvalifikovaných pracovníků. Další otázka se týkala žen. Já samozřejmě nebudu zacházet do detailů, pokud jde o rozdíly mezi muži a ženami. Máme bohužel málo údajů ale můžeme říci, že v Lucembursku 99 pracovníků, kteří pracují méně než 10 hodin, jsou ženy. To je pouze jeden příklad samozřejmě. Ale ženy jsou velmi zastoupeny v skupině lidí, kteří pracují na atypických smlouvách. A to ohrožuje samozřejmě jejich pracovní jistotu. Děkuji mnohokrát, pan Seruty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zdůraznit tři nebo čtyři body. Za prvé, v reakci na Joel de Caillon, já myslím, že je velmi pozitivní, že jste se nás ptali, co děláme v této oblasti a že jsme mohli tady společně provést analýzu trhu. Je to významný kus práce, ze kterého vycházíme v další činnosti na národní úrovni. A já bych chtěl zde tento odkaz přivítat. Jak vytvořit eh, příslušnou formu ochrany, jak postupovat. Eh, paní jsem se na to ptala. Já chci zopakovat, že flexikurita se týká jistoty i pružnosti a nikdo to nespochybňuje. Druhá věc, my jako sociální partneři na evropské úrovni jsme se několik, několikrát dohodli v roce 97, 99. Tedy tyto dohody se staly směrnicemi a dohodli jsme se na smlouvách na dobu neurčitou a o tom hovořil jeden z řečníků. Celkovým cílem těchto dohod bylo vytvořit zásadu nediskriminace. A evidentně to znamená, že už existuje legislativa na evropské úrovni v těchto oblastech a proto je třeba nyní podniknout kroky na úrovni národní. A možná poslední slovo k otázce neformální ekonomiky. Tady se asi všichni shodneme, že to je oblast, kde je třeba vynakládat větší úsilí a vítáme další práci v návrhu zprávy. Osoby, které pracují na černém trhu, jsou skutečnými outsidery trhu práce a tady by nemělo dojít k, k mílce. Pokud je o legální zaměstnanost, my hovoříme o využití zákona. Chci říci, že Pružné formy práce jsou legální a zavedené. A někdy vytvářejí nejisté podmínky, pan de Caillon. Ano, děkuji. První věc. Potvrzuji, že zpráva společná analýza sociálních partnerů má v angličtině 45 stránek a my tam vysvětlujeme složitost celé otázky je možné to zredukovat a je možné to jako šleháčku rozdělit na všechny jednotlivé body, ale pokud chceme seriózně v Evropě jednat a konstruktivně jednat, tak je třeba přijmout složitost pojmu flexikurita a vyčerpat vše pozitivní, ale nepoužívat to úplně všude všemi způsoby. Druhá věc. Dvě další zprávy existují. Vedle toho, co říká Seruty, také jsme podepsali dohodu o inkluzivním trhu práce. Jako partneři na evropské úrovni se snažíme nalézat řešení. A to se opírá o další dohodu, tedy já jsem velmi koncenzuální. Zmiňuji tři evropské dohody. Akční rámec pro potvrzení formálních a neformálních pracovních kompetencí. Tedy je tu instrukce, je tu pokyn sociálních partnerů Toto potvrzení je velmi důležité, zejména pro osoby v nejistém, ohroženém postavení, kteří většinou pracují atypicky. Tito lidé mají velmi nízkou odbornou přípravu a je to podle slavného přísloví, že, že některé ryby umí lítat, ale pravidlo to není. Tedy většinou se atypická forma práce týká nekvalifikovaných pracovníků. Takže máme zde problém potvrzení jejich i neformálně nabité kvalifikace. Problém sociálního uznání. Tedy to vše se týká potvrzení tedy pracovní dovedností. A pokud chceme pracovat v oblasti atypické práce, pokud chceme docílit jejich začlenění do oblasti práce na dobu neurčitou, tedy nejmobilnější jsou ty většinou ti lidi, lidé, kteří mají nejmenší kvalifikaci a kterým je nad 50 let. Takže závěrem všichni se shodneme o odborné přípravě, ale krizových obdobích většinou první část rozpočtu, která mizí, je část určená na odbornou přípravu. Takže nestačí některé věci zmiňovat, ale jejich uplatňování je velmi složité. Konstatuji, že jsme stále oblast zabezpečení profesní dráhy nezmínili. Přeji si, abychom dospěli i k tomu. Paní Gruny, bohužel nebudete mít příliš mnoho času, protože bychom chtěli hovořit také o zprávě pana Serkase, ale bude ještě možnost to rozvést. Máte slovo. Bude to tedy velmi stručné. Kolegové budou mít vždy možnost navrhovat pozměňovací návrhy, které by měly být předloženy do konce března. Já chci říci, slyšel jsem řadu otázek. Smlouva na dobu neurčitou na úplnou pracovní dobu je na plný úvazek je pravidlem. Volená atypická smlouva je okrajová, ale je třeba ji brát v úvahu. Některé ženy nechtějí pracovat na plný úvazek, protože chtějí sladit profesní a rodinný život. Ale není to pravidlem a ta, toto rozhodnutí je vyhrazeno pouze pro některé osoby. A bohužel atypické smlouvy jsou zřídka kdy volbou, ale často vnucené. Co se týče dalších otázek, zdraví pracovníků, životní vzdělávání, to vše patří do práv, která by měla náležet každému pracovníkovi, ať už má jakoukoliv pracovní smlouvu. A touto zprávou bychom měli skutečně upřít takový pohled na tyto otázky. Ve skutečnosti hovořím o, v odstavci 10 a paní Figueredo se toho dotkla. Já neříkám, že atypické smlouvy by měla být univerzální odpovědí, ale zjištění, které zde uvádím, je, že osoby, které jsou velmi dlouho nezaměstnané, po obrovských potížích se musí vrátit na trh práce a pokud vlastně mohou velmi rychle dostat eh, smlouvu snad krátkodobou, v čase nebo v počtu hodin, je třeba to umožnit, protože pokud budou mít alespoň jednu nohu na trhu práce, tak bude potom snažší nalézt eh, další typické zaměstnání. Tolik k této věci. Podniky paní Lin, které mají malou důvěru v trh práce, je to proto, že vlastně nedisponují určitou, určitým výhledem. A je to také proto, že své potřeby řeší atypickými smlouvami, ale to by nemělo být pravidlem a proto já jsem zdůraznila sankce, pokud se normální smlouvy transformují do atypických smluv. A tady bychom měli být poměrně tvrdí. Takže zabezpečení profesní dráhy. Já myslím, že jsem o tom hovořil a neudělal jsem žádný odstavec na toto téma. Snad bude možné o tom podrobněji mluvit. Já nejsem uzavřena těmto otázkám. A v celé zprávě to je věc, která mě velmi oslovuje. Pro mě cílem je mít co největší počet osob v práci formou běžných, normálních pracovních smluv. Já jsem se snažila to maximálně zhrnout. Děkuji. Takže jsme měli tady pr- prošli první etapou k této zprávě a na základě toho tedy lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je dost krátká, je to do 29. března do 12 hodin. Potom tedy budeme diskutovat o těch pozměňovacích návrzích 27. dubna a schvalovat 2. června. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu dnešního odpoledne a Budeme se tedy zabývat návrhem stanoviska pana Alexandra Čerkase. Jedná se o stanovisko kde příslušný výbor je eh, Libe. Jedná se o sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Je to tedy složitý práce a dám tedy slovo zpravodaji, aby nám vysvětlil trošku historii této věci a jak daleko jsme došli v těch jednáních. Takže, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste v podstatě již řekla správně, že je to dokument, který má určitou historii. My je to vlastně zpráva, která se píše na stránku, která už není eh, nepopsaná. V roce 2008 náš výbor již zpracoval zprávu a jednalo se potom o postup konzultací a na základě eh, Lisabonské smlouvy se účastníme legislativního eh, postupu. Pokud se týká o legislativu pro osoby pocházející z třetích zemí, tak zde se tedy hovoří o legalizaci jejich postavení. Historie je dlouhá, tedy jak na úrovni komise, tak rady a musíme zohledňovat tu skutečnost, že ta historie, že tu historii musíme sdílet s výborem LIBE. Máme kompetenci pouze u některých článků té eh, směrnice, nikoliv pokud jde o celou směrnici. Takže moje zpráva se zaměřuje na ty články, který, které patří do naší působnosti a snaží se přinést odpovědi. Historie tady této záležitosti je dobře známá. Přistěhovalectví, to je důležité téma a to vž, a vždy bylo v evropské politice a nadále bude důležitým tématem. Rád bych připomněl, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vyšlo několik sdělení komise, které se snažily odpovídat a reagovat na eh, přistěhovalectví, a to jak legální, tak nelegální. Musíme být skutečně velmi striktní eh, v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, ale naopak jsou pracovníci, kteří vlastně hledají práci v Evropě a jde o to vytvořit podmínky života pro ně a jejich eh, rodiny a také obhajovat ale náš eh, ekonomický model. To jsou ti pracovníci, kteří jsou legální, jejich situace je legální a my musíme se snažit překonat všechny překážky na cestě k dosažení jejich osobní důstojnosti a všechny nástroje, které nám nabízí evropská legislativa, abychom směřovali k cíli, to znamená rovné zacházení s pracovníky z evropských zem, ze zemí členských států Evropské unie a ze třetích států. Na základě nebo po vzoru všech legislativních aktů tato směrnice respektuje princip subsidiarity, právo na sociální zabezpečení, právo na práci a vlastně každý členský stát vlastně si tyto záležitosti řeší podle svého právního řádu. Ne, nehovoříme zde o členském státu X, Y nebo Z, ale ten přis, pracovník, který tedy se přistěhuje z jiného státu, musí mít stejné postavení jako občan toho konkrétního státu to je vlastně ta prvotní debata, která se týká rovného přístupu a nikoli v obsahu legislativy jednotlivých členských států. Ve sdělení z roku 2005 se hovořilo o Lisabonské strategii v té době, o tom, aby Evropa byla atraktivnější, aby nabízela lepší pracovní místa a potom byla další sdělení komise, kde se hovořilo o problémech přistěhovalectví, který úzce souvisí se sociálním začleněním těchto pracovníků. A tito lidé mohou být začleněni pouze tehdy, když bude rovný, když budou rovné přístupy nebo rovné podmínky na trhu práce. Pokud se týká charty základních práv v článku 12, tak tam vlastně je stanoveno, že každý má právo na vyjádření, ve článku 15 se hovoří o rovných šancích eh, v oblasti práva na práci a potom v jiném článku se hovoří o nediskriminaci. Důležitý je také článek 27 nebo 31, podmínky spravedlivé práce, potom se zde hovoří o sociálním zabezpečení, článek 35 hovoří o ochraně zdraví. Paní předsedkyně, já bych rád připomněl, to jsme připraveni poskytnout stejná práva těm, kteří pracují legálně, regulérně v těch konkrétních státech. Tedy první otázka je, očekávám zde odpověď ze strany výboru pro výboru Libe, pokud se týká článku 3, protože tam se hovoří o všech pracovnících. Možná tedy by se mělo hovořit o vyčlenění sezónních pracovníků nebo těch, kteří se řídí nějakými speciálními asilovými postupy, kteří podléhají jiné legislativě. Pokud bychom začali stanovovat nebo nějaké výjimky tomu rovnému zacházení, tak na to se ještě musíme podívat. A je na výboru Libe, aby se podíval a zamyslel nad tím, co se zde má tedy dělat a jakým způsobem ta legislativa má ochraňovat. Ale je potřeba odpovědět na další otázku, to znamená, souvisí to se článkem 12, naše kompetence. To znamená, začneme tedy vyčleňovat některé nebo eliminovat některá ta práva, která budeme odmítat těm přistěhovaleckým pracovníkům, kteří pocházejí ve tře- ze třetích zemí, přestože jsou v regulární situaci ve členských státech. Takže ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil, se snaží zlepšit text komise. Ten text komise, který je určitě dobrý text, pozitivní, který určitě zlepšuje tu současnou situaci. Nicméně jsou tam určité nekonsistentnosti, které je možná těžké vysvětlit a které jsou vlastně předmětem diskuse občanské společnosti, nevládních organizací a tak dále. Je potřeba reagovat na tyto otázky. Já považuji za velice důležité tyto čtyři pozměňovací návrhy, protože oni přinášejí odpovědi na určité z těchto otázek a snaží se v každém případě řešit tuto situaci. Ty pozměňovací návrhy začnu těmi nejdůležitějšími. 13 ve článku 12 týkající se návrhem směrnice, tak komise povoluje členským státům, aby zrušili nebo práva, odzamítli práva na sociální ochranu. To znamená, že členský stát může odmítnout přistěhovalci právo na sociální ochranu. A nebo na příspěvek na bydlení třeba, na, nebo na ochranu na, na určité příspěvky rodinné. To určitým způsobem popírá ta práva, která vlastně patří k základním. A to bezdůvodně, takže já kladu otázku komisi a radě, proč tedy přistěhovalec, který je v regulární situaci ztrácí svá práva na sociální ochranu, na přístup k lékům a tak dále, protože se jedná o lidi, kteří jsou v regulární zákonné situaci a mají svá zákonná práva. Myslím si, že toto skutečně získá podporu našeho výboru. Pokud se týká pozměňovacího návrhu 12, tak komise má zde v úmyslu zrušit přistěhovaleckým pracovníkům právo na jejich účast v odborech. Proč tedy musí přistěhovalecký zaměstnanec nutně ztratit právo na shromažďování nebo na účast třeba v odborech nebo ve združeních přistěhovalců? Toto je neodůvodněný požadavek a komise a rada by se nad tím měly zamyslet. Za třetí a poslední připomínka článek 12 pozměňovacím návrhu 8 tam se otevírá možnost, aby členské státy zrušily určité daňové výhody přistěhovalcům, kteří podávají daňové přiznání, kteří mají daňový domicil v některém členském státě Evropské unie. Proč tedy někdo by měl být zbaven těch daňových výhod, na které mají právo občané té členské země. To se mi zdá nelidské, neodůvodněné a kruté. A na závěr, paní předsedkyně, a to je jde směrem k dobrému řešení, protože to je debata, kterou jsme vedli s komisí v pozměňovacím návrhu 4. Tam je snaha pro určité detašované pracovníky, posted work, ty delokalizované pracovníky tedy, a jim dává možnost zamítnout určitá práva. Když je tedy přemístěn pracovník do jiného členského státu, tak ta směrnice umožňuje pracovníkovi, který nepochází z Evropské unie, tedy aby neměl stejná práva, jaká mají občané členského státu, což se mi zdá absurdní. Komise však říká, že toto není její úmysl, že ten pracovník, který je přemístěn nebo delokalizován, působí do patří do působnosti jiné směrnice, která vlastně ří, řeší jeho situaci. A já už se chýlím ke konci, paní předsedkyně. Máme také možnost zahájit období jednání s radou a s komisí a schválit toto při prvním čtení. Právě mé, moje země nyní předsedá radě, čili myslím si, že se, doufám, že se nám podaří tedy tyto úvahy dovést k určitému závěru. My, Španělé, musíme skutečně se snažit o to, aby toto bylo schváleno v prvním čtení. Pokud tedy rada se vzdá určitých názorů nebo určitých stanovisek. V radě však je dosažena většina, ale musí komise akceptovat, že jsou zde dva spolulegislátoři a musí vyslechnout názoru parlamentu. Já jsem připraven akceptovat to, že se mýlím, že třeba někteří mají lepší důvody než já, ale rada a komise musí být otevřené tomu, aby se řešily tyto klíčové otázky, které vlastně skutečně patří k naší důvěryhodnosti a které patří k tomu, co zde bylo už xkrát řečeno, a to, že Evropa nesmí být prostorem pro nezákonné přistěhovalectví. Všichni ti, kteří sem přicházejí, musí dostat dokumenty, aby se mohli začlenit do naší společnosti a my jim k tomu musíme poskytnout prostředky. Nesmíme diskriminovat lidi pro barvu jejich pleti, pro to nebo pro ono. Oni musí mít stejná práva jako evropští pracovníci, a to jsou, jsou dobré důvody a ty jsou právě v těch pozměňovacích návrzích, které jsem předložil. Děkuji za toto dynamické uvedení do tématu. Vyčerpali jsme náš čas. Tlumočníci nám laskavě poskytnou 10 minut. Mám tu tři řečníky. Omezím vaši řečnickou dobu, anebo dokončíme tu debatu zítra. Zítra. Takže 10 minut a ještě zítra. Souhlasíte s tím takto, pane zpravodaji? Paní Omen Reuten. Paní předsedkyně, kolega Svrka sví, že eh, já se s ním v mnohem většinou shodnu. A i zde máme stejný výchozí bod. Oba vycházíme ze stejných základů. Tato směrnice, proč tuto směrnici chceme? Chceme mít nový právní základ. Kolega Serka zde ještě o něco dál a poukazuje na to. je zde politická otázka. A to, když se podívám na směrnici z roku 2003 a také na řízení rady z roku 2003, stojí tam eh, také příloha se specifickými ustanoveními a toho se pan Serkas nedotýká. Otázka je, jestli to máme úplně vypustit nebo nikoli. Já si myslím, že to je zcela zásadní politický problém. Paní předsedkyně, nyní k pozměňovacím návrhům. A bod odůvodnění 9. Mám pocit, že text komise je lepší než text navrhovaný kolegou Sarkasem. Pozměňovací návrh číslo 2. A Toto téma by mělo spadat do směrnice a já bych ráda věděla od komise, eh, jaké by to mělo dopady, pokud bychom tento návrh přijali. Já neříkám ne. Ale paní předsedkyně, ptám se, co tím kolega Serka sleduje. Zavádí zde nový termín. Přeshraniční situace mezi členskými státy. Já si myslím, že text komise je na tomto místě lepší. Já bych chtěla vědět od vás i od komise, co znamená, že směrnice nemůže poskytovat žádné, eh, žádná práva eh, mimo pro práci mimo Evropskou unii. Dále zde máme pozměňovací návrh číslo 4. Já bych chtěla vědět, jaké konkrétní dopady bude mít. Pozměňovací návrh číslo 5 v pořádku, šestka Nevím, jestli je formulace správná, ale chápu, co se tím myslí. Jedná se o eh, odborné vzdělávání. Pozměňovací návrh 7, s tím mám skutečně problém. Protože se zde poukazuje na specifické předpisy týkající se sociální bezpečnosti ale zde se jedná o nařízení a to by nemělo něco takového obsahovat. Paní předsedkyně, o tom musíme dále hovořit. Pozměňovací návrh 8, s tím nemám žádný problém, nevím, jestli s tím bude souhlasit rada. Pozměňovací návrh 10. Zde jde o rozšíření. E, to je ale problematické. Poté jedenáctka, technická, technické otázky, dvanáctka, to nechápu. Ráda bych věděla, jaké dopady bude dvanáctka mít. To platí také pro pozměňovací návrh 13. Poté 14 a 15 s tím souhlasím. Ale zde je skutečně hodně věcí, které nemohu přehlédnout. Dále zde jsou obsaženy věci ve zprávě, které by se změnovat neměly. A myslím si, že to politická otázka. Musíme se zamyslet nad tím, co s tím uděláme. Kolegyně Lamberts ví, že v minulém roce byly odmítnuty některé pozměňovací návrhy, které se zde opět objevují. A, takže nad tím bychom se měli zamyslet. Děkuji. Děkuji mnohokrát. paní Esaja a paní Lambert. Paní předsedkyně, u této směrnice jde o to, že bychom měli systém žádostí zjednodušit. Jde také o to, že lidé ze třetích států by měli mít snažší život. Ale chceme mít dvoustupňový pracovní trh v Evropské unii? Já se domnívám, že zpravodaj a zde podkopává subsidiaritu. Už v sociálně-politické oblasti máme národní legislativní úpravy, které se zabývají právy. U odstavce 12 se domnívám, že máte špatný přístup. Zde jde o osoby, které přicházejí do země, aby zde měli pobyt a aby zde pracovali. Obdrží povolení, které také umožňuje těmto osobám pracovat. Ale možná přicházejí do Evropské unie, do Evropské unie také s jiným cílem. Ve Finsku je situace taková, že je třeba mít místo pobytu pro to, aby tito lidé získali povolení k pobytu. A tito lidé mohou ale využívat systém sociálního zabezpečení i ve chvíli, kdy zde nesídlí. My máme 100 eh, kilometry, stovky kilometrů dlouhou hranici s Ruskem. A situace je taková, že Rusové někdy krátkodobě mohou pracovat ve Finsku. Rodina ale potom zůstává v Rusku. Díky těmto ustanovením by se mohly do Finska přistěhovat celé rodiny a dostat se pod ochranu našeho sociálního systému. My se ale domníváme, že na tomto místě by měl být odpovědný daný stát. A Finsko je proti těmto změnám směrnice. Musíme mít na paměti to, že je třeba zohledňovat vždy místo pobytu. A máme obavy z toho, kolik by tyto změny mohly stát. Už teď se zde jedná o 1,3 miliony eur. Je třeba zohlednit také bod 13. Já se domnívám, že pokud tato práva budou eh, rozšířena na další osoby, nejenom na pracovníky, potom se nám to vyjme z rukou a nebude to možné. Merci beaucoup. Děkuji. Je 18.40, já navrhuji, abychom přerušili naše jednání, protože bychom tu diskusi nedotáhli. A nebylo by to správné vůči dvěma řečníkům, které nám, kteří nám zbývají. Tedy zařadíme to jako první bod zítřejšího jednání. Dostane slovo paní Lambert, snad tady bude a po, potom paní Blinkevičute. Snad tady také bude. A tudíž tedy dokončíme tuto rozpravu.